Uh, Dobré odpoledne. Vítejte na naše dnešní odpolední zasedání. Vítám také ty, kteří nás sledují na webu a těm chci připomenout, že máme také nový eh, věstník, no, nový newsletter. Můžete, se, eh, můžete si ho přečíst na našich webových stránkách a poprvé je tam také zpráva o všech jednáních v prvním čtení, takže tam je také časový harmonogram, to může být pro vás pro všechny velmi užitečné. Máme před sebou čtyři body, jsou to stanoviska jiných výborů, nicméně jsou to nesmírně důležité texty i pro nás, zvlášť ten První, který se týká e, přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie, protože e, to je velice, velice důležitá součást naší práce o, na dokumentu o veřejných zakázkách a je to pro nás důležité téma. Já tomu říkám symetrická úsilí. Doufejme, že tomu tak bude i do budoucna. Navrhovatelem je Frank Engel a je také stínovým zpravodajem k směrnici o veřejných zakázkách. E, paní e, Barbara Weiler je stínovou zpravodajkou za SAD, a je za ALDE a paní McLaughlin je za ECR. Ta tady není, takže to bude asi na mě. Eh, takže teď eh, Se eh, Fába, který zastupuje Franka Engla, vyzvu jako prvního, aby to celé uvedl a aby nám řekl, jak pan Engel chce v této práci pokračovat v následujícím období. Prosím. No, děkuji, pane předsedo, drzí kolegové. Co se týče tohoto stanoviska našeho výboru pro příslušný výbor INTA, tak eh, tady je určitá předhistorie, která souvisí s tím, že politická stanoviska ohledně toho, eh, jak budeme přistupovat dlouhodobě k této otázce, byla již přijata. Jsou tady vlastně dvě jakési myšlenkové školy. Ta jedna škola tvrdí, že musíme ponechat trhy otevřené ve světě, protože my jako EU máme členské státy, které jsou orientovány na export a tudíž máme obrovský zájem na tom, aby mezinárodní trhy zůstávaly otevřené. Druhá myšlenková škola, ta zase vyvolává dojem, jako bychom nejdříve měli zavést mechanismy v rámci EU, aby ostatní státy, které ještě nemají plně otevřené trhy, trhy je otevíraly a odstraňovaly Eh, různé bariéry, které zde existuje. Je velice zajímavé zjišťovat, jaká myšlenková škola zde bude převažovat, eh, lépe řečeno, jak bude vypadat kompromis na toto téma. Já musím říci, že Frank Engel a já jsme dlouho na toto téma diskutovali. Můj přítel tady bohužel nemůže být, takže se pokusím jeho úvahy předložit, zvláště z hlediska postupů. Obsahově také nejsme úplně stejného názoru. I mezi námi tedy je určitá potřeba diskuzi. Jednotný trh je vlastně asocializovaný trh podle článku 50, ale e, my bohužel jsme dostali příliš málo kompetencí, takže příslušným výborem v tomto smyslu je INTA, ale podle článku 6 odstavec 5 e, se můžeme e, vyjadřovat, ale zvláště k standardním formulářům ohledně poskytovatelů, kteří pocházejí mimo EU. Pak je tady článek 17 odstavec 3 a to je komitologie a také e, týká se to ohledně příslušnosti a to je zakotveno v e, článku 71 smlouvy. Pak je tady článek 20 za třetí, který je e, důležitý a kde se jedná o odstranění článku 58, to znamená, jsou to sektorové záležitosti příslušné. Pak je tady celá řada článku, kde máme sdílenou příslušnost INTA, je to například článek 2, kde jsou definice, článek 7, kde se hovoří o zvláště nízkých nabídkách, potom 16, to je implementace, článek 17, to je tedy komitologie, článek 18, to je důvěrnost a 19, to je reporting, tedy poskytování zpráv. Kolega Frank Engel a já jsme dlouho na toto téma diskutovali. My se domníváme, že jednotný e, trh by v mnoha ohledech měl tedy spadat do naší příslušnosti. Jedná se o pana de Kuchta a jedná se o pana Barně, o tyto dva komisaře, kteří spolupracují a kteří nakonec rozhodli, že INTA je tedy příslušným výborem a mm, samozřejmě my se musíme eh, snažit e, zdůraznit eh, aspekty, které spadají do naší příslušnosti. Myslím si, že teď není užitečné hovořit o eh, článku 3, to znamená sdílená kompetence. Tady se jedná spíše o stanovení původu zboží a to souvisí zase s působností. Odstavec 1 a odstavec 2 se eh, vztahují na celní kodex, kde je IMCO příslušné. To je tedy předhistorie k té otázce kompetence a příslušných výborů. V současnosti 0,08 HDP se e, objevuje tedy na e, trhu e, akvizice a toto, tato, tento nízký podíl z hlediska těchto neevropských zemí, které se tedy nízkým způsobem podílejí na našem trhu, souvisí s tím, že nemohou, nemají právo například vstupovat do soutěží ohledně veřejných zakázek. Frank Engel tvrdí, že to jsou všechno důkazy ohledně nevyváženého vztahu mezi EU, trhem a globálním trhem, respektive z hlediska veřejných zakázek. A z tohoto důvodu samozřejmě tady existuje obrovský potenciál, pokud přistoupíme na tuto vizi. Pokud by došlo k skutečnému otevření trhu v těch třetích eh, eh, státech, eh, bylo by to tedy ve velkém zájmu EU. Tato nevyvážená situace z hlediska veřejných zakázek třetích zemí a EU, tedy veřejných zakázek v EU a veřejných zakázek v třetích zemích, E, to je nevyvážená situace, která by měla být ošetřena právě tímto nástrojem. Pokud by se nám podařilo ještě e, učinit některé změny a tím pádem výrazným způsobem e, otevřít tento světový trh. Frank Egl se domnívá, že ten nástroj komise by se neměl stát jakýmsi bezubým trhem. Důležité, aby tento nástroj byl skutečně používán a aby neměl nežádoucí účinky, které by nějakým způsobem poškozovaly evropskou ekonomiku. Eh, toto je schrnuto v posledním odstavci. Eh, tam jsou vyjmenovány jednotlivé potíže, které by mohly být spojeny s tímto nástrojem. Takže, pane předsedo, já se velice těším na výměnu názorů s kolegy a s komisí ohledně postupů, které se týkají této problematiky. Děkuji. Thank you very much, Děkuji. Paní Barbara Weiler. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem vědomně eh, přerušila vaše úvodní poznámky, když jste říkal, že se jedná o zboží, které přichází do EU, nebo by se mělo dostat do EU. Já si myslím, že se jedná o něco jiného. Jedná se o evropské zboží, které by mělo být exportováno jinam protože samozřejmě, jak pan Šváb již řekl, naše trhy jsou relativně otevřené. A já myslím, že není důležité eh, vědět dopředu, jakým způsobem se bude Evropa vyvíjet v pěti, deseti letech. Také nezávisle na tom, jak se vyřeší finanční krize nebo jak se bude dále vyvíjet, nezávisle na tom, my nebudeme zavírat opětovně naše trhy, to myslím je naprosto absurdní a to by nebylo v zájmu Evropské unie, a není to ani v ekonomickém zájmu a taky politicky. To vnímám jako naprosto absurdní myšlenku. I nadále naše trhy zůstanou otevřené, tak jak byly otevřené až do posud. Samozřejmě musíme přemýšlet na to, jakým způsobem změnit tyto nevyváženosti. Pro mě, ale nejenom pro mě, ale i pro veřejnost je velice důležité, abychom Eh, nepoškozovaly rozvojové země. Když se podívám na názory obyčejných občanů, ne expertů, tak eh, je tady otázka, chceme eh, s našimi projekty, s našimi silnými technologiemi zaplavovat rozvojové země? Od začátku musíme jednoznačně říci, že se jedná o obchodování na stejné úrovni s průmyslovými zeměmi jako USA, Kanada, Japonsko. To znamená státy, které technologicky a ekonomicky jsou na stejné úrovni jako EU. Nejedná se o ty nejchudší země v Africe nebo jinde. Takže to, myslím, je velmi důležité. A druhý bod. To je bod, kde komise by nám mohla poskytnout ještě nějaké informace. Mně zatím není úplně jasné, zda tady není určitý rozpor s ohledem na to, co už bylo dosaženo eh, z hlediska GPA, tyto dohody, Government Procurement Agreements, eh, tady tento dokument již existuje. Já si kladu otázku, jestli tady není už postačující manévrovací prostor z hlediska otevírání států, z hlediska těch bohatých třetích států. Zda to není nástroj, který je k tomu může jaksi podnítit, nebo kde se ty vztahy mohou zlepšit. Máme tady již tento existující nástroj, instrument, tak eh, si kladu otázku, zda by již nepostačoval. Co se týče Ameriky, ta je vždy jmenována jako první země z tohoto hlediska. A ta věc tady z hlediska USA není úplně vhodná, pokud právě začínáme s Amerikou vyjednávat FDP, to znamená zónu svobodného obchodu. Samozřejmě i to tady může zakotvovat, že i ten bilaterální obchod musí být vyvážený. Takže kladu si otázku, zda celá tato věc není svým způsobem zbytečná, protože komise, ale i rada si ještě ve větším spěchu se snaží připravovat uzavření této dohody volného obchodu. Dále si kladu otázku, kde bude ta hranice z hlediska, mm, z hlediska těch rozv- třetích zemí. Možná, že je to na té stránce 303, nevím. Není mi úplně jasné, na základě čeho to budeme diferencovat. A předposlední bod, který mám, Ty body, které máme společné, nebo které projednáváme společně s INTA, pane Šváb, tak to jste sice správně tady vypočetla, ale jeden bod bych z toho vyjmula. Protože tady jsem tak trochu pišná na to, že u těch ostatních dvou zákonů ohledně veřejných zakázek jsme se prosudili. To je článek 7. Eh, eh, to je ano, já jsem slyšela, že se to týkalo Ruska, že už to s některými zemámi máme. Je to vlastně skrytá státní pomoc, která se zatím skrývá. A Evropská unie jde dokonce tak daleko z hlediska těchto zemí, které jsou výrazně chudší než EU, ale my víme, že Japonsko nebo Amerika, tedy bohaté země, samozřejmě také poskytují státní pomoci. A to samozřejmě by mohlo obsahovat ty nízké veřejné zakázky nebo nízkého objemu. Takže to je bod, kde bychom se měli prosazovat, pokud budeme tento nástroj eh, podporovat. A dále postup nebo řízení. Je jasné, že máme málo vlastních kompetencí a také máme málo i společných kompetencí. Ale ta diskuse kolem tohoto zákonu je tak důležitá, protože je to novinka, protože tady chceme něco udělat pro evropský průmysl a evropský průmysl vůbec tento zákon nechce mít. Takže z hlediska argumentace a z hlediska politicky věcné diskuse Eh, se musíme vyjadřovat i k těm relevantním zásadním bodům. A myslím si, že je dobré, že náš výbor bude více zatažen, formálně nikoliv, ale minimálně neformálně a dobrovolně bychom eh, měli doprovázet INTA nebo participovat eh, na těchto záležitostech. Na prvním slyšení jsem byla ale vzhledem k tomu, že to téma je tak komplikované, tak určitě oni budou organizovat expertní slyšení. Takže v tom případě neoficiálně, ale minimálně neoficiálně bychom měli být přizváni, tedy ten tým těch stínových zpravodajů, abychom nějakým způsobem do toho mohli lépe ještě vstupovat. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji. Pan Dr. Thank you, Chairman. Děkuji. Souhlasím s panem Švábem, že tady vidíme dvě odlišné školy. Nemyslím si, že by kdokoliv pochyboval o tom, kterou školu zastupuji já. Především stoprocentně souhlasím s tím, že musíme konzultovat s našimi obchodními partnery musí vzniknout situace, kdy bude evropské podniky mít rovný přístup eh, k trhům mimo Unii. A věřím ve volný trh. A tento návrh v jeho stávající formě je podle mého názoru chybný přístup, eh, zdůrazňuje silně reciprocitu, které sami nevěříme. Vyloučit zahraniční Eh, nabídky neotevře trh, naopak. Uzavře to trhy a to bude jasný výsledek tohoto návrhu. Kromě toho to zvýší veřejné výdaje a zvýší to také administrativní zátěž. Takže nejprve bych komentoval ten návrh obecně Um, um, prohlášení komise uh, byl silně kritizovaný i uh, z jaksi zevnitř, protože tady je to nadále, sami oni říkají, že je to slabé a tomu bychom měli naslouchat a měli bychom se ptát komise, jak dospěla ke svým závěrům, protože se mi zdá, že to je velmi silná pozice i ze strany samotné komise. Evropská unie by měla být otevřenější partnerům a to podkopává akademie, protože například Čína a Indie jsou otevřenější veřejný, veřejným zakázkám než Evropská unie. Tak já nevím, o čem to mluvíme, o té nevyvážené eh, situaci. Já chci, aby mi to někdo dokázal. E, proč nezačneme tím, že budeme naslouchat lidem, kteří ten výzkum prováděli? Čili není, je tu kromě toho hrozí, že e, vlastně dojde k poškození takových těch hlavních bylníků. Například čínská nabídka může být odmítnuta v jednom místě, ale může být přijata v Praze, v Madridu nebo Budapešti. A mám na mysli článek 6. To je hlavní problém, protože ponechává odpovědnost za vyloučení určité, určitých nabídek na místních orgánech. Místní orgány v mnoha případech nemají vůbec žádné zkušenosti ani kompetence v takovém rozhodování. Mým návrhem by bylo vypustit článek 6 a články 8 až 11. A komise by měla zahájit skutečné konzultace a jednání se třetími zeměmi, které omezují eh, možnost účasti evropských podniků eh, do výběrových řízení. Musíme se vyhnout taky tomu, abychom tady měli dva procesy, které se překrývají a situace, kdy Eh, eh, komise provádí, eh, konsultuje s Brazílií a současně místní orgány třeba v Dánsku vyloučí brazilskou nabídku. To naprosto podkopává jakékoliv konzultace a nemá to žádný smysl mít dva souběžné procesy. Takže bych rád položil otázku komisi, jak si, jak, to, jak si to představují. shodujeme se na tom, že potřebujeme otevřenější trh s veřejnými zakázkami, ale je třeba používat správné nástroje. Děkuji předsedo. Uh, thank you very much. Děkuji vám. A paní Role se hlásí. A možná překvapím předřečníka, ale já vlastně souhlasím s ním ve všech bodech s výjimkou jednoho bodu, a to znamená odmítnutí eh, této směrnice. Je to nesprávný nástroj. Není možné dělat obchodní politiku na základě zadávání veřejných zakázek. Samozřejmě musíme vyloučit dumping, musíme se sami postarat o to, aby co eh, nejvíce otevřené bylo toto řízení. Ale vy jste správně poukázal na špatnou analýzu. Uh, když se podíváte na analýzy Evropské komise, tak zjistíte, že pouze 1,6 procent eh, jsou eh, nabídky, které překračují eh, hranice, které jsou stanoveny pravidly. Například z hlediska ceřinných organizací je to 15 Toto stojí na papíře, ale v realitě samozřejmě tento trh je velmi omezený a není možné eh, z toho dělat obchodní politiku. Souhlasím s vámi, co se týče článku 6. Ty malí veřejní zadavatelé jsou naprosto přetížení, pokud eh, mají najednou toto transformovat do obchodní politiky. Eh, oni absolutně nejsou eh, zrelí na eh, tuto záležitost. A tím pádem toto zadávání veřejných zakázek bude ještě více byrokratické, bude to pravý opak toho, co se hlásá ve směrnice ohledně zadávání eh, veřejných zakázek. Takže dosáhneme pravého opaku, protože to bude velice obtěžný, obtížné, pokud budeme muset prokazovat alternativní nabídky. To vůbec nepůjde, nebude to možné. Proto my odmítáme tuto směrnici a jediná věc, která lituji, eh, promiňte, opravuje se řečníci, jedná se o nařízení, nikoli o směrnice, takže my odmítáme toto nařízení. A opět se tedy ukazuje, že eh, nějakým způsobem se někomu podařilo dostat tento návrh na stůl Evropského parlamentu a přitom se nedaří, aby většina Evropského parlamentu odmítla tento nástroj. Um, I'm going to put my house... A teď eh, si eh, to musíme ujasnit. Eh, paní McCarthy tady není, takže pan Bílen. <laughs> ano. Já hovořím jménem paní kolegyně. Dnes jsou to skutečně velice zásadní diskuze v našem výboru ohledně přístupu třetích zemích. Pan eh, McClark eh, se také eh, zúčastnila řady rozprav v výboru pro mezinárodní obchod. A co je jednoznačné, je, že právě ta rozprava příliš jednoznačná není. Musíme si uvědomit, jak je to zásadní téma. Veřejné zakázky představují v Evropské unii nějakých 19 HDP ve chvíli, kdy Evropská unie stojí tváří v tvář velice nepřijatelné nepříznivým závažným eh, podmínkám a eh, situacích na eh, ekonomickém trhu, tak se musíme tímto zabývat o to bedlivěji. A paní McClarkin se domnívá, že návrh komise neodpovídá této situaci. Pokud Evropská unie chce zavřít své trhy veřejných zakázek, Eh, pro ty třetí eh, země, které z jejího pohledu nejsou vůči nám dost otevřené, tak to poškodí evropské daňové poplatníky. A je to právě článek 6 který, eh, návrhu, který je nejrelevantnější pro nás a kolegové jistě dobře znají jeho obsah, protože právě některé pozměňovací návrhy se týkají tohoto odstavce. Článek 6 totiž umožňuje jednotlivé smluvní strany či entity ve členských členských státech žádat komisi, aby vyloučila e, služby a e, zboží, které nejsou pokryty mezinárodními závazky a smlouvami, tam, kde tyto e, služby či závazky představují více jak 50 všeho objemu závazků a služeb v těch tendrech. To bude obtížné spočítat, ale zároveň tento návrh by mohl závažně negativně ovlivnit podniky na území Unie, které vlastně spoléhají dopadají na e, firmy ve třetím světě v tom dodavatelském řetězci. E, my prostě nemůžeme podporovat legislativu, která by jednoznačně poškodila naše vlastní e, podnikatele v Evropské unii a která je navíc nesmírně e, složitá při případné aplikaci. A pak jsou tady ještě dlouhodobé dopady, které by takováto legislativa měla či mohla mít na vnitřní trh. Pokud se rozhodneme vyčlenit, vyloučit podniky z třetích zemí, které by přitom mohly být možná docela efektivně zajímavé eh, či finančně zajímavé, tak by to vlastně snížilo efektivitu vnitřního trhu jako takového a to by vedlo i k vyšším nákladům na smlouvy a zase by vlastně spotřebitel ostrouhal, nedostal by tu nejlepší možnou hodnotu za nejvýhodnější cenu. A to všechno ve situaci a ve chvíli, kdy se tak snažíme ty náklady hodně sledovat. Takže já se ptám komise, co by se stalo, pokud výbor IMCO a výbor eh, mezinárodního obchodu eh, vlastně přijali odporující legislativu eh, na k této otázce. Jak tedy potom by se to dalo sladit, tak aby parlament mohl hovořit jedním hlasem? Bude mít vlastně přednost e, výbor pro mezinárodní e, obchod nad výborem pro vnitřní trh. E, Kolegyně tedy velice zajímá, jak by to se dále vyvíjelo, vzhledem k tomu, že některé pozměňovací návrhy by se mohly vlastně objevit ve více právních normách. Dá se říct, že celá základna, na které je e, tato, e, tento návrh postaven, je možná spochybnitelná. Je trh pro veřejné zakázky Unie tak otevřený, jak by nám komise chtěla namluvit? A za druhé, ty třetí země nezískávají mnoho smluv e, na e, půdě Unie, zatímco opačně je to právě naopak a přitom se e, vlastně některé tyto země zdají zavřené unijním prostředkům, jako třeba Čína. Takže tady bychom opravdu potřebovali pořádné ekonomické údaje eh, a odůvodnění toho, co vedlo k takovýmto návrhům, které mohou navíc značně poškodit bilaterální vztahy s třetími zeměmi. Eh, paní kolegyně tedy žádá, aby všechny kolegyně a kolegové toto skutečně bedlivě zvážili, eh, protože je to Evropská unie, která prosazuje volný trh, zatímco tento návrh by podle jejího názoru nás vzal, nás odvedl odvedl zpátky od těchto cílů. Děkuji. Děkuji vám. A ptám se, zdali někdo další chce vystoupit k této problematice. Dobře. Možná, že bych mohl teď udělat pár připomínek já pokusím se tak eh, učinit eh, z pohledu předsedy a eh, asi vás nepřekvapí, že naprosto souhlasím s posledními třemi řečníky a možná, že bych tedy mohl reagovat na některé ty vznesené dotazy a e, myslím, že i já jako předseda výboru bych si zasloužil odpovědi na některé z těch dotazů. Ta první věc se mi zdá velice, velice závažná a chtěl bych, abych se na to komise soustředila. Od té doby, co tento návrh byl zveřejněn, a e, co tedy máme vlastně teď e, formálně začít vyjednávat bilaterálně se Spojenými státy a Japonskem, tak tady se skutečně jedná o velice Eh, obsáhlé, významné eh, trhy eh, s veřejnými zakázkami a mně se to jeví tak, že pokračováním v prosazování tohoto návrhu který by mohl být namířen na tyto dvě země a jejich podniky, ve chvíli, kdy s těmito zeměmi otevíráme jednání, není zrovna ta úplně nejrozumnější strategie. Jsou tady zástupci eh, příslušných DG, který eh, s tímto návrhem přišli. A já bych skutečně chtěla, aby eh, DG Trade nám tady vymluvil ty ochranářské obavy, které se tady projevují, které jsou tady formulovány z různých stran. Já, když to tak sonduji v jednotlivých zemích, tak tak to prostě tak to vnímám. Nechci, aby eh, komise nějak tady s tím zabírala hodně času, ale chtěl bych prostě vidět, jak se tento návrh slučuje s tím, že eh, zároveň otevíráme jednání s, dvěmi kritic, s dvěma kritickými partnery eh, Evropské unie. A pak je tady další věc, která je zásadní pro tento výbor, a týká se to směrnic o veřejných zakázkách. Já vím, že e, pan kolega z komise se tím bude zabývat, protože tyto návrhy e, obšírně zná. Já jsem to diskutoval e, s panem komisařem Barně, Je to jedna z mála oblastí, kde spolu nesouhlasíme. On mi řekl, že šlo o následující. V tuto chvíli členské státy efektivně vlastně přijímali své vlastní politiky neoficiálním způsobem, aby si chránili své vlastní e, trhy a že my prostě musíme mít nějaké společné, e, společná ustanovení, tak abychom se vyhnuli situacím nebo mohli řešit situace e, nekalého či nespravedlivého chování. A tady do toho vstupují dvě věci. Já jsem prostě neměl, neviděl žádné důkazy, jak v studii o dopadech, tak v jiných studiích médiích e, v tom smyslu, že by tohle byl skutečně problém. Žádné údaje tomu neodpovídaly a všichni mi e, tři e, kolegové, kteří jsou skeptičtí ohledně hodnoty tohoto návrhu, ty to také potvrdili. Prostě není tady dost důkazů, které by toto ospravedlňovaly. A pokud to tedy, dejme tomu, je problém, tak komise má nepochybně takové nástroje, aby zajistila prostě soulad s pravidlem dodržování pravidel Eh, ve směrnicích o veřejných eh, zakázkách, protože přece tam je ta klauzule o reciprocitě v těchto směrnicích a ten práh, eh, podle kterého se to celé řídí a od kterého se to odvíjí, je obdobný jako v tomto návrhu. Takže si myslím, že by bylo velice užitečné, kdyby nám komise vysvětlila, jaký problém se snaží vlastně řešit tímto dodatečným nástrojem, který se by měl připojit k těm směrnicím o veřejných veřejných zakázkách a já doufám, že se ve své odpovědi komise soustředí právě na tento aspekt, aby to přineslo jakousi přidanou hodnotu. Já jsem prostě skeptický, možná, že někteří kolegové by více podpořili tento návrh, ale já se tady snažím prostě formulovat některé klíčové otázky, na které náš výbor chce odpovědi a byly by pro nás opravdu velice, velice užitečné. Takže Zazněla, zaznělo několik e, příspěvků z výboru a teď je tady pan Pearson, e, Pearson a Jesen z DG Markt a DG Trade, takže e, kdo chce začít, pánové? Děkuji, pane předsedo. Já jsem Andres Šešen z DG Trade. Dovolte, abych se tedy zabýval eh, těmi dotazy a z DG Markt pak kolega zodpoví otázku týkající se článku 6. Takže nejprve těch pár prvních otázek, které tady sformulovala paní Weiler, a to v tom smyslu, zdali stávající nástroje Eh, nejsou postačující, zdali toto je výsledkem posledním, eh, posledního kola jednávání. My prostě eh, nemůžeme tlačit partnery k něčemu dalšímu, než k čemu se zavázali při vyjednávání v loňském roce. Takže pokud jde o zvyšující se přístup, tak prostě tady Eh, nám to, co jsme měli k dispozici po posledním eh, jednání, které mimochodem trvalo řadu let, eh, nestačí. Takže jak to vypadá? Jaká je, jaký, jaké jsou ty problémy, které jsou možná pod hladinou a o které tady jde. Situace vlastně teď představuje takové dva soubory problémů a jsou tady takové dvě školy, či spíš tři filozofické směry a komise se snaží snaží nějakým způsobem eh, mezi tím najít zlatou střední cestu. Možná, že si vzpomenete na konzultace v roce 2010. Tehdy jsme na jedné straně měli eh, ty, eh, kteří říkali, dělejte něco zásadního, je prostě všechno třeba zavřít, všechno to, co již není otevřené a pak si můžeme vybrat, zdali něco otevřeme pro ty země, které budou ochotny nám dát recipročně přístup. To byl jeden názor. Za druhé strany, z druhé strany tady prostě e, byly e, slova v tom smyslu, na nic nešahejte, takhle to je v pořádku. A my jsme se snažili, jak jsem řekl, najít zlatou střední cestu, to znamená přijít s takovým návrhem, a to je skutečně unikátní na světě, mít takzvanou default position e, ohledně otevřenosti. Prostě žádný velký pra, tady prostě žádný velký partner nemá tuto pozici de jure. A tím se dostáváme k otázce eh, předsedy, eh, jak je toto vnímáno. Takže ty eh, znaky v tom smyslu, že se jedná o určitá ochranářská opatření a jak asi budou reagovat naši partneři. No, já musím upřímně říct, že naši hlavní obchodní partneři od té doby, co se tento návrh objevil na stole, se nijak neprojevili, včetně Spojených států nebo Japonska. Nikdo z nás si nám nestěžoval, nikdo nedával najevo, že tento návrh nějak uráží nebo že, jim před, že pro ně představí představuje problém. Samozřejmě že oni byli připraveni na to, že nebudeme mít až takové páky. Ale prostě teď je eh, velice těžké, aby oni kritizovali eh, návrh Evropské unie, kde eh, říkáme, že jsme připraveni prostě se otevřít. Myslím si, že to není, že to není nic překvapujícího. Prostě my jsme se snažili připravit na ta jednání, a v žádné fázi, v žádné fázi těch příprav, a jak opakuji, ani ze strany Japonců, ani ze strany Spojených států tady nezazněly nějaké obavy nebo stížnosti v tom smyslu, že by toto představovalo nějakou velkou překážku při těch jednáních možná, že tady tyto země vysílají odlišné signály směrem k členským státům. Samozřejmě, že by byli radši, kdybychom měli menší vyjednávací páku. E, to jistě ano. Nicméně to vnímají tak, jako že toto je situace a jedno z klíčových pravidel návrhu je, že jakýkoliv mezinárodní e, závazek, který jsme na sebe vzali, e, je prostě nespochybnitelný. To je fakt. A co je eh, hlavní klíčové sdělení s tím eh, nástrojem, především co se týče toho centralizovaného nástroje, že my prostě chceme zůstat otevření, chceme vyjednávat další možný přístup pro Evropskou unii, nechceme zůstat zavření. Takže to prostě je eh, tady. Taková to šance v článku 8, 10, v závěru prostě se můžou věci odehrávat jinak. Po té, co prostě uvidíme, že tady je vážné eh, že tady existuje vážné nebezpečí diskriminace a tak dále. Tam potom můžeme začít eh, řešit věci jinak. A ta restriktivní opatření se mohou začít řešit, dřív ne. Takže eh, tady je prostě jedno straný unilaterální E, závazek nechat věci otevřené. V případě Spojených států, myslím, že to taky paní Weiler říká, že jsme něco propásli. Vůbec ne. My se právě chceme v létě posadit za stůl, pokud dostaneme mandát a vyjednávat se Spojenými státy. A myslím, že komise byla na výboru INTE včera a tam jsme o tom hovořili stejným tónem. K čemu bohužel teď dochází je, že náš e, obchodní partner bere otevřenost našeho trhu jako něco daného a e, my samozřejmě e, chápeme, že jaká je to stanovisko. A teď ještě něco. Ta studie zapomíná na jednu věc. My máme velice Eh, otevřené eh, režimy investování v Evropské unii, tady celá řada zahraničních investorů ze zámoří a tak dále a to všechno se tam neobjevuje v té studii. Myslím si, že pro některé z těch našich partnerů by bylo zbožným přáním, aby se jim dařilo investovat eh, tak snadno jinde, jako se jim to daří v Evropě. Takže vůbec nám žádný vlak neujel, to se vůbec takhle nedá říct. Toto je prostě šance mít jeden nástroj navíc, abychom dali najevo, že to otevření nemůžou naši partneři brát jako něco, co eh, je tady dáno, co, eh, s čím mohou počítat. My prostě chceme eh, zajistit, aby i naše podniky měly recipročně obdobná šance jinde. A teď, kde bude ta hranice? Eh, z právního hlediska je to tak, že eh, LDC, to znamená nej eh, méně rozvinuté země, tak ty jsou brány jako země s plným vstupem, full access, tam prostě tento nástroj nemůžeme ani aplikovat, je to tady jednostranné otevření eh, vůči těmto zemím, eh, tam, kde hovoříme o takzvaných vznikajících eh, ekonomikách, emerging economies, tam už je to zase trochu něco jiného, Čína, Indie a někteří další obchodní partneři, tam je třeba, aby to bylo recipročnější, protože tam nám jde o některé konkrétní sektory a zase dostáváme se k načasování celého návrhu. My dobře chápeme e, tu potřebu, e, aby to prostě e, bylo vnímáno v situaci, kdy jsou nesmírně přísná pravidla na zacházení s veřejnými financemi. A hledně článku 6, tak tam nikdo nemá povinnost, ten, kdo má teda ten rozpočet těsně Eh, těsně sestavený, eh, eh, prostě nemá žádnou povinnost pouze pokud chce, chceli získat tu nejlepší možnou hodnotu za nejméně peněz. Druhá strana této rovnice je, co se stane s našimi podniky, protože s veřejnými financemi to jde dolů, tam se stále krátí a pokud mají tyto podniky veřejné entity jako své jediné nebo hlavní klienty, tak tam se možnosti snižují budeme jim pomáhat v situaci, kdy oni se snaží eh, řešit eh, situaci, jak mohou udržet zaměstnanost, přitom eh, těch šancí je v Evropě méně a méně, ale my říkáme na tuto otázku ano a toto je nástroj, jak právě těm našim podnikům dát nové šance v zahraničí. Takže doufám, že jsem se zabýval alespoň některými z těch zásadních otázek a teď už to nechám na kolegovi, aby se zabýval některými specifickými body dohody směrnice, konkrétně článkem 6. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já si dovolím představit některé argumenty, ale chtěl bych vypíchnout některé aspekty. Skutečně, když se podíváme na způsob, jakým je koncipováno toto nařízení, tak se opírá zásadně o princip otevírání trhu. A nejenom o to jde. Toto otevření je naprosté pod, eh, na hranici 5 milionů eur. Podmínky, které se musí naplnit v rámci článku 6, kdy je možné odmítnout nabídku, tyto podmínky jsou dosti striktní. Buď se jedná o případ, který je pokryt explicitní výhradou dohodě, která je podepsána partnerskou zemí. To znamená, že partnerská země si je vědoma této výhrady. A nemůže být tedy překvapena, když zjistí, že určitý produkt je odmítnut, anebo se jedná o jakýsi test skutečnosti ohledně podstatné reciprocity. Musí to být nejenom v textu, ale musí to být také prakticky doložitelné. A to je důvod, proč v tomto systému je dokonce ještě eh, další bezpečnost z hlediska otevírání trhu. Pokud zadávací orgány by chtěly odmítnout jakousi nabídku, tak by to měli oznámit komisi. A komisi pak, komise pak efektivně ověří, že e, podmínky jsou skutečně naplněny. Oproti tomu je důležité, aby zadávací orgán měl možnost spustit tuto možnost, pokud chceme mít minimum vyjednávacích pak. A samozřejmě se musíme dívat na tento článek 6 jako doplněk osmičky a desítky. Někdy a dokonce časty Často je to prostřednictvím oznámení v rámci článku 6, kdy komise si může udělat určitou představu a dejme tomu po dvou nebo třech oznámeních si řekne, tady je opravdu na místě spustit eh, centrální eh, systém podle článku 8 a 10. Takže je tady celková vize a je obtížné otrhnout ty eh, dva články od sebe. Je nutné tedy přečíst tento návrh v tom celkovém znění. To jsou tedy důležité body. Dále si myslím, že pokud pan komisař Barni se skutečně zmínil o nutnosti konat, pak je to proto, že i jeho útvary jsou úzce zapojeny do nového vyjednávání dohody o veřejných zakázkách. V kontextu těchto vyjednávání zjistil, že tady je opravdu nezbytnost se vžít do situace vyjednávače. Uvědomit si, že de facto dochází k otevírání trhu, což způsobuje, že někteří aktéři se domnívají, že už je to hotová věc. Myslí si, že evropský trh je jim zcela otevřen a v tom případě samozřejmě pro ně není již tak zajímavé dělat nabídky. A pokud se e, to vztahuje na širší e, trh, pokud Evropa by chtěla mít přístup na třetí země, tak samozřejmě za to musí zaplatit e, jinou částí, jinou proti částí té dohody o volném obchodu. Takže to je zásadní prvek, který musíme chápat. Pokud naši partneři budou vědět, že naše trhy jsou de facto otevřené, proč by otevírali svoje trhy? pokud se domnívají, že evropské trhy jsou již zcela otevřené. A v tom případě, pokud chceme něco získat na trzích s veřejnými zakázkami, musíme pak samozřejmě dělat ústupky při vyjednávání této dohody. Takže možná tuto nianci eh, chtěl vyjádřit eh, pan komisař Barni. A samozřejmě ten kontext přesahuje meze směrnice. Tady se jedná o vyjednávání o e, veřejných zakázkách a to umožnilo e, si uvědomit, že by bylo vhodné rozvinout tento efekt této páky, která tady existuje. Děkuji. Um, Můžu vás poprosit, abyste odpověděli na moji otázku ohledně aplikace existujících ustanovení ve směrnici o veřejných zakázkách o reciprocitě, proč by to eh, mělo být eh, problém a také eh, další ustanovení týkající se výběrových řízení. A jestli také můžete odpovědět, proč studie o dopadech dospěla k závěru, že ty důkazy jsou slabé. concernant l'impact assessment. Euh, týče dopadu impact assessment, tak všechny dokumenty, které komise publikovala, i příloha, vidíte, že tam jsou vyčíslené údaje, je tam metodologie, to všechno je tam vysvětleno velmi důkladně, zvláště v přílohách, aby prostě se neutopil ten čtenář v tom korpusu textu. Komise na základě disponibilních eh, údajů maximálně rozvinula ty prvky odhadu na základě určitých hypotéz. A tyto hypotézy uvádí zcela jednoznačně ve svém dokumentu. Pravdou je také, že se jedná o oblast, kde údaje nejsou k dispozici. Například 58-59 článku, článku eh, směrnice sektorové, tak tam byla potíž v tom, že nemáme žádnou zpětnou vazbu ohledně skutečného fungování tohoto mechanismu. Občas máme otázku, která prostě k nám dorazí přes funkční schránku, kde se nás ptají, jakým způsobem je možné využít tento mechanismus, nebo zdá zadávací orgán může použít tento systém. Takže my nemáme vyčíslenou zpětnou vazbu, která by nám umožnila vyhodnotit ani počet, ani objem těchto zakázek, na které se vztahuje tento nástroj. Ale to je jediný právní základ, který v současnosti umožňuje zadávacím orgánům na základě těch podmínek, které tady byly stanoveny, odmítnout e, příslušnou nabídku. Takže to je mechanismus, který zatím eh, neumožňuje mít dostatečný počet eh, údajů z hlediska reálného fungování a my jsme pochopili, že tady je opravdová potřeba vysvětlování ohledně způsobu, jaký může tento mechanismus být využíván. Takže velice skromně jsme dali dohromady informace, které máme k dispozici. Dali jsme je tedy do Impact Assessment, ale jsme si vědomi, že nám chybí údaje, které nám neumožňují více rozvinout hypotézy a verifikovat je na základě konkrétních údajů. Can, can I just add... A já bych doplnil ještě jeden bod ohledně studie dopadů. To bylo trošku nedorozumění. My v komisi, když máme studii dopadů, tak se musí dvakrát k vý, před výbor pro studie dopadů a minule tam bylo několik bodů, které byly nadneseny pro zlepšení a my jsme to udělali a ta konečná verze se snažila potom všechny ty otázky tam zahrnout. Takže my nemáme možnost zastávajících pravidel jít před e, výbor pro e, studie e, dopadů po třetí, aby znovu validovali tu, ver, třetí verzi. Je to tam. To, co je na internetu, to je verze, která, která se maximálně snaží zahrnout všechny připomínky eh, toho příslušného orgánu z posledního sezení. Eh, prostě tak ten systém funguje a a ta závěrečná verze všechno toto zohledňuje. Není to ta stejná, která byla tomu orgánu předkládaná. A k tomu bych ještě doplnil, že poslední příloha e, studie dopadů právě uvádí, do jaké míry a jakým způsobem se e, komise snažila e, vzít v úvahu připomínky toho Impact Assessment Boardu, toho orgánu, takže tam v textu jsou i uvedené ty důvody, kvůli nim jsme to přepracovali. A chtěl bych připomenout, že ta samotná zpráva je dokumentem, pracovním dokumentem, eh, kde jak si komise se samozřejmě na jeho základě vyjadřuje a komise má poslední slovo, to znamená sama uvažuje o tom, zda má kritické množství informací, které jí dovolují pokročit. Čili je to taky otázka politického rozhodnutí, zohlednit některé údaje, zohlednit Eh, meze disponibilních informací, aniž by jí to tedy bránilo v jednání, protože hm, zkušenost ukazuje, že v některých případech komise nemá dostatek informací, aby pokročila, což není tento případ. A ten Impact assessment je tedy koncipovaný jako pomoc pro rozhodování komise, ale bohužel to není dokonalý dokument, protože nemáme nutně vždy k dispozici všechny potřebné informace. Mrs. Weiler and Mrs. Pane Weiler, pane Lockegarde, eh, myslím, že nejprve teda musíme děko- poděkovat zástupcům komise a zdá se, že máme ještě trošičku času, takže se obracím na vás dva. Eh, možná, že je čas ještě na pár dotazů, paní Weiler. Měl jsem takový pocit, že jste eh, chtěla slovo a pan Lockegaard a pan mm, Schwab se k tomu ještě také chce vrátit. Jako zpravodaj má na to plné právo. Prosím, paní Weiler. děkuji. Co se týče GPA, vy jste jasně vysvětli, proč to není srovnatelné eh, s tímto zákonem. Ale ještě jste neodpověděl plně na moji otázku. Proč eh, s Amerikou, což je náš největší obchodní partner, proč potřebujeme tuto novou eh, legislativu, když eh, připravujeme FTA? Protože to tam stojí. Takže všechny tyto otázky v tom smyslu, že USA neotevírá dostatečně eh, svůj trh, dále otázky vysoce kvalifikovaného zboží, zbrojení a tak dále, to vše můžeme potom udělat v FTA. Na to jste neodpověděl. Velice zajímavé bylo vaše politické vyjádření, vy jste řekl, a to zdorazňuji, mm, v Evropě je snaha šetřit příliš mnoho z hlediska veřejných výdajů. A to ubírá ekonomice šance exportu, eh, které nyní jsou a které do té doby Evropa neměla. O tom diskutujeme také vnitrostátně. Ale naše řešení by bylo v tom, že bychom dostali stát do takové situace, že by konečně mohli investovat řádně do infrastruktury. To by se mělo říci. Proto bylo dobré, že to tady zaznělo. A je to také diskuse, kterou my vedeme v Německu. Stát musí naléhavě investovat prakticky do všech oblastí, ale nemá dostatek i financí a to se musí změnit. Uh, Mr. Lockingham. Pane kolego, prosím. Děkuji za vaše odpovědi. Jenom abychom měli v této věci naprosto jasno. Řekli jste o tom eh, řadu věcí a já uznávám ty hlavní body. Na druhé straně, ale když to eh, mu tak naslouchám, tak je to vlastně tak, že jestli vám dobře rozumím, nemáme dost údajů na to, abychom ty závěry mohli skutečně opřít o e, něco, o nějakou pevnou argumentaci. Vy potřebujete víc údajů. Takže e, tak jsem vám teda asi nerozuměl. Takhle jste to nemysleli? Aha, tak jsem vám nerozuměl. A druhá věc, e, ten příklad, když jste uvedl článek 6 v tom smyslu, že tady se jedná o dva možné procesy, a já si myslím, že jste se o to vlastně nepokusil mi odpovědět. Je to skutečně tak, že když se spustí články 6 a 8 i 10, že tady je riziko dvou překrývajících se procesů? Předseda, děkuji. A ještě jednu věc ode mě, jestli mohu. Napadlo mě to také v souvislosti s tím, co řekla paní Weiler a e, obracím se k panu Jesenovi, který je evidentně zkušený vyjednavač v obchodních věcech. Vy tedy říkáte, že zahájíme obchodní jednání ještě dřív, než toto bude schváleno. Všichni to vidí, že? Protože toto nebude schváleno následující čtyři nebo pět měsíců a my snad už s tím jednáním do té doby začneme. Takže Jeden z našich principů je, že my se snažíme eh, prosazovat to pravidlo otevřenosti. A to je naše silná stránka v těch jednáních. Ale teď jsme se rozhodli se členskými státy, že do toho vložíme určitá eh, pravidla tak, abychom eh, získali taky trochu víc z druhé strany. Je to tak? Uh, Děkuji proč, já se teda trochu vrátím, proč to vlastně potřebujeme? Co se snažíme získat? Snažíme se dospět k tomu, aby se tady trošičku změnilo myšlení. V praxi to celé funguje tak, že když si sedneme za stůl, eh, tak jsou to pracovní skupiny, expertní s vašimi partnery, kteří jsou, dejme tomu, zodpovědní za veřejné zakázky v těch dalších zemích a v těchto zemích prostě nejsou žádné e, situaci, kdyby jim tady, eh, kdyby jim podniky klepaly na dveře a říkali, chceme do Evropy. Takže prostě oni se na nás usmívají a prostě nejsou nějak zvlášť naklonění myšlence diskutování veřejných zakázek e, ve Spojených státech. E, tam bychom skutečně rádi viděli výrazné e, zlepšení situace pro evropské podniky, zvlášť na té státní úrovni. Tam to zatím není úplně ideálně. Takže teď je, tak, teď je to tak, že ano, my vás slyšíme, my vám rozumíme, ale ono to funguje při obchodních jednáních tak, že když něco chcete, musíte něco nabídnout. A oni nám teď říkají, e, vy nám nabízíte něco, co my už máme, takže nevidíme nějaký extra důvod, proč bychom měli platit za něco, co už nám teď poskytujete. To je jejich stanovisko. Já to trochu zjednodušuji, ale takhle to prostě funguje na těch obchodních jednáních. A typicky e, to je tak, a můj kolega se o tom také zmínil, Oni prostě hledají zakázky jinde. Oni říkají, vy chcete lepší přístup pro evropské podniky. My tomu rozumíme. Ale pokud chcete něco takového, tak udělejte ústupky v nějakých dalších oblastech. Oni nechtějí zrovna platit eh, za ty veřejné zakázky, protože prostě necítí nějaké tlaky ze strany svých firm v této oblasti. A říkají, ano, my vás chápeme, vy chcete přístup, ale já chci našim lidem nabídnout něco, o co stojí. E, ty vaše e, nějaké ústupky v veřejných zakázkách, ty pro nás zajímavé nejsou, protože to je v podstatě otevřený trh. A tohle je něco, co my se snažíme ze strany komise změnit. Prostě chceme e, jim říct, ano, zůstaneme otevření, ale nemyslete si, že to je nějaký zaručený přístup jednou provždy. Takže my v tomto nevidíme žádný konflikt a reakce, které jsme měli, tomu povídají, že máme pravdu. A je tady odlišný e, typ reakcí v době předtím, než jsme dali e, ten návrh na stůl, protože předtím oni měli různé informace z různých stran a e, obávali se toho, že třeba chceme zavřít ten trh a tak dále, udělat prostě něco v tom smyslu, jako dělají oni, oni ale Eh, tomu tak nebylo. Takže skutečně je ta situace taková, jak popisuji. A teď k údajům. Neříkám, že bychom je neměli, ale uznáváme, že v oblasti veřejných zakázek jsou prostě ty údaje nedokonalé. Eh, i, mezi, eh, i co se týče, dejme tomu, těmi eh, pokročilými ekonomikami, Spojené státy, Unie a tak dále, tak prostě ty údaje nejsou dobré, nejsou spolehlivé. A ono je totiž mimo, Unii, mimo pardon, Spojené státy ještě obtížnější se k těm tvrdým údajům dostat. Je to nesmírně obtížné dostat třeba z Číňanů nějaká spolehlivá fakta, nějaké spolehlivé údaje. Takže pak se ty studie o dopadech realizují obtížné. My jsme se snažili e, na základě těch údajů, které jsme měli k dispozici, ale uznáváme, že to není dokonalé, protože my prostě nemůžeme si ty údaje vycucat z prstu. My musíme disponovat, e, pracovat s tím, čím e, disponujeme, co se k nám dostane a jak řekl také kolega, je to prostě nástroj, který pomáhá při tom politickém rozhodování. Pokud bych vždycky měl čekat, až budu mít dokonalé údaje, tak by to prostě bylo zase něco úplně jiného. Ale opakuji, my jsme dělali to nejlepší, co jsme mohli s tím ne, e, příliš velkým objemem údajů, které jsme mimo Evropu byli schopni získat. Takže nevidíme tady nějaké e, rozpory. My snažíme se prostě změnit myšlení našich partnerů, říct jim, ono, máme otevřený trh, chceme, aby to tak zůstalo, ale prosím vás, buďte seriózní, Eh, chceme eh, si zase uvědomit, že s těmi našimi hruškami je třeba nakoupit i jabka, aby to bylo straně výhodné. Nechceme eh, prostě, zase jsou tady prostě ne, ne, nebudeme přece platit za to, že budeme mít otevřený trh. Oni prostě musí si uvědomit, že to musí být situace výhodná pro obě strany. Euh, Týče otázky, která se týká řízení, které by mohlo probíhat paralelně, to je ten článek 6, 8 a 10. Pravdou je, že de facto bychom se mohli ocitnout v situaci, kde bychom dostali oznámení zadávacího orgánu a komise by se musela rozhodnout na základě článku 6 a to by mohl být skutečně začátek procesu podle článku 8 a 10. To znamená, že komise by měla již dostatek eh, informací, které by vedly k tomu, že by se domnívala, že tady není normální situace. Tedy situace, která by ji umožnila zahájit postup podle článku 8 a 10. To je otázka zprávy té informace, řízení informace v času. Pokud skutečně ten, ta komise eh, na základě individuálního oznámení dojde k tomuto mínění, tak může přijmout opatření podle článku 6. Postup podle článku 8 a 10 je širší a jeho cílem je také konzultovat v třetí zemi a provádět širší postup vedle toho konkrétního případu. Článek 6 se zabývá konkrétním případem, zatímco článek 10 a 8 má mnohem širší záběr. Je tady komplementarita. A mm, komise se musí tedy rozhodovat podle článku 6 nebo po článku 8 a 10. A ta konzistence tady musí být zachována, musí se objevit na závěr tohoto procesu. V tomto duchu to bylo vypracováno. Samozřejmě, že v děle sledujeme všechny návrhy, které se mohou vynažit v rámci toho procesu z hlediska zlepšení existujícího mechanismu. Ale mm, ze zásadního hlediska, ohledně toho, co jsem vám řekl mm, v rámci propojení těchto postupů a vzhledem k tomu, že se vlastně vyjadřuje komise, tak by zde neměla existovat nekonzistence na e, různých stranách. Když dovolíte, abych k tomu ještě doplnil, proto, abychom měli k, hm, zaručené, že tam nedojde k přerušení mezi těmi dvěmi, dvěma postupy podle článku 9 odstavec 4, tam eh, to má efekt pozastavení, kdy třetí země eh, oznámí, že ano, chceme jednat a v té době eh, se zadávací orgán nemůže dovolávat článku 6, to znamená, právě nemůže nastat ten příklad, který uvádíte, kdy my jednáme na jedné straně se třetí zemí a najednou dánský zadávací orgán se rozhodne, že vyloučí eh, nabídku této země. To není možné, protože ten návrh je koncipovaný takovým způsobem, že během fáze jednání je moratorium a nemůže eh, toto být uplatněno. Well, I think we must move on, even though it's been a very intense... Je to opravdu velmi intenzivní diskuze. Já bych chtěl velice poděkovat zástupcům z komise za to, že přišli a odpověděli na naše otázky. Byla to, myslím, velmi zajímavá výměna informací. A nyní dám slovo Henrymu Švábovi, jakožto eh, eh, zpravodaj, aby toto uzavřel a navrhnul data. Thank you so much, Chairman. Děkuji. Já bych začal komentářem. Při vší úctě k Evropské komisi mám pocit, že teď to, že jsou tři myšlenkové školy, je, zachází příliš daleko. Jediná zásluha, kterou mohou tady prosazovat, že se snažili nalézt nějaký kompromis mezi těmi třemi školami a já mám trošku problém to posoudit. Ta diskuze tady ve výboru byla trošku nevyvážená. Někteří přátelé z jižních zemí tu s námi bohužel nejsou a já bych rád uvedl tři příklady, které jsem v minulých letech zažil. Měli jsme berlínská jednání s kolegy z naší strany a ředitel středně velkých podniků, jsme tedy s, s nimi jednali o mezinárodním obchodu a oni nám jasně řekli, že potřebují více reciprocity. Jeden třeba vyráběl sklo, dejme tomu, že to je specifický trh, ale nějakým způsobem poukazuje na to, že evropský průmysl eh, prostě nemá dostatečnou podporu a že exportující odvětví E, prostě tímto trpí. Nedávno jsem byl ve Francii v podniku, který působí v luxusních odvětvích a ve Francii nám říkali, nedělejte to, protože ohrozíte naše exportní trhy. Takže ta důvěra e, je různě umístěna v různých zemích, to, to je taky chybná představa. A je veliký výrobce skla, myslím, že Sangoba, ale nevím to určitě, kde ta sklářská část podniků chce více reciprocity, zatímco ta, ty, co vyrábějí trubky v tom samém podniku, ty zase e, říkají naopak, takže ono je to, a že eh, chtějí chránit vnitřní trh, takže ono ta pravda je někde uprostřed. A on je to trošku problém, že my hovoříme pouze tady o veřejných zakázkách, protože problematika obchodu se neomezuje na e, veřejné zakázky. A druhé, co e, chci říci, souvisí s tím, co řekla paní Weiler. Je pravda, že nakonec tyto aplikace GPA a dohoda se Spojenými státy a Japonskem mají být uzavřeny do konce letošního roku, i když je to možná optimistická představa, ale zůstávají země jako třeba Kanada, a to jsou všechno země, které podepsaly GPA, kde budou námitky vůči tomuto nástroji. A komise upozornila na to, že tu je pozitivní element a že to je ta defaultní pozice, kterou ne všechny členské státy přijali, že tedy ten trh s veřejnými zakázkami má být defaultně otevřený, ale jestli takže pak by bylo dobré pracovat právě tady na tom, na, na této defaultní pozici a si veřejně, že všechny ve, eh, ve, trhy s veřejnými zakázkami v Evropě mají být z, v zásadě otevřené. Já si nejsem jist, že najdeme řešení mnoho kritiků, eh, mnoho kritiky bylo naprosto oprávněných a zbývá ještě mnoho práce ale v tomto výboru, v, ve výboru pro zahraniční obchod e, jsme o tom hodně mluvili a chtělo by to asi e, nějak vyváženější, vyváženější řešení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za toto shrnutí. A, takže snad se podaří nejenom dostat se na střední cestu, ale taky se na ní udržet. A takže termín. Pan Engel pošle své stanovisko k překladu v květnu 17. 18. června to projednáme, v červenci bude hlasovat výbor a 18. 19. září. To se změnilo. Pozměňovací návrhy budou projednány 25. až 26. v září a hlasovat ve výboru by se mělo 17. října. Dobrá. Takže máme čas do července a v výboru budeme hlasovat v říjnu a, v, a v, dále v listopadu v, a potom se začne jednat s r, radou a mezi tím už by mohla jednání s Amerikou dobře pokročit. Dobrá, děkuji. A nyní přistoupím ke svému vlastnímu stanovisku. Já jsem se chtěla omluvit, že, že jsme minulý bod protáhli. Bylo to proto, že eh, jsem chtěl využít přítomnosti mm, komise. Jestli podívám, jestli je tady pan Onidi, Ano, je tady. Pan Schmidt je tady taky. Vítejte. Omlouvám se, že jsem vás nechal čekat, ale byl to důležitý bod. Takže nyní vás seznámím se svým návrhem. Je tu pan Vanderkamp, nevidím další stínové. Pan Schmidt zastupuje pana Mandeze, paní Rulers je tady. Jste vítáni. Now, um, let's move on. Um... Takže pokročíme. Můžete mi věnovat pozornost? Paní Ruler mi pozornost nevěnuje. Tento návrh výboru je návrh nového nařízení ohledně harmonizace pravidel napříč Evropskou unii ohledně technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Je to významný cíl k posílení bezpečnosti a ochrany životního prostředí protože technické prohlídky motorových vozidel k tomu do značné míry přispívají. Jak mnozí z vás víte, existují značné rozdíly mezi jednotlivými členskými zeměmi, co se týče technických prohlídek a přístupu k nich, a to jak co se týče eh, délky období mezi technickými prohlídkami a způsobu jejich realizace u jednotlivých typů vozidel, a rozsahu těchto technických prohlídek a v některých případech i co se týče kvality eh, pozornosti věnované těmto, eh, těmto prohlídkám. Všechny tyto oblasti, co se týče našeho výboru, jsou v odpovědnosti, nebo tato zodpovídá výbor pro dopravu, který je příslušným výborem a co se týče vnitřního jednotného trhu, tady není příliš mnoho vstupů, ve kterých bychom mohli sehrávat roli. Především se jedná o převody eh, motorových vozidel a podobná témata, kde myslím, jsem plně v souladu s tím, co říká pan Mendes eh, ohledně směrnice o přeregistrování vozidel přes hranice a dost úzce spolupracujeme, protože pokud jsou převáděná motorová vozidla, e, jsou tu problémy se vzájemným uznáváním e, technických e, a bezpečnostních prohlídek vozidel. To není jaksi významný rys tady toho návrhu, ale já jsem právě učinil několik návrhů v tomto směru protože si myslím, že to je konzistentní právě s tou naší širší činností v souvislosti s jednotným trhem. A co se týče přijímající země a ochoty převádět motorová vozidla, jediný problém bude, že pokud vozidlo má být e, má e, probít technickou e, prohlídkou, pak jde o uznávání mm, te- technických prohlídek se země výchozí. Jestliže v jedné zemi se eh, vozidla eh, prohlížejí každé dva roky a v přijímající zemi by měl eh, jít na prohlídku za půl roku a, a ne za jeden a půl roku, pak je to v pořádku a to nelze spochybňovat. A pak existovaly některé návrhy, že třeba by se Eh, že třeba by mohlo mít vliv to, že technické kontroly jsou v jedné zemi levnější než v jinde, to si myslím, že není zase tak zásadní, ale podstatné je zvyšovat kvalitu eh, technických kontrol a jejich konzistentnost, aby byly stejně kvalitní všude. Co se týče pozměňovacích návrhů, které jsou předložené, abychom přidali přidanou hodnotu z pohledu našeho výboru. Především jsem chtěl poukázat na souvislosti mezi, s, se směrnicí o motorových vozidlech. A protože se mi zdá, že tady jsou trošku rozpory v tuto chvíli, protože je tu celá řada technických aspektů, které řeší příloha, a týká se to eh, stavu nových vozidel, ale když se vozidlo je testováno v, v stavu, ve kterém je přijaté, může být třeba pozměněné oproti eh, původnímu eh, novému vozidlu nebo může mít nové díly a podobně a je proto potřeba dát pozor na to, aby tady nebyly rozpory. A myslím si, že hlavní ta definice v návrhu vyvolává pocit, že vozidla podléhají technickým prohlídkám, když jsou nové. A to pak vypadá na právní nejistotu. Eh, ale to si myslím, že je v souladu s tím eh, naším příspěvkem. Další věc je otázka ochrany spotřebitelů. Protože když se podíváte na výsledky, na ten scoreboard eh, spotřebitelů, nejnižší bo to odvětví, které má nejnižší úroveň spokojenosti spotřebitelů tři roky po sobě, jsou vozidla z druhé ruky. A to je rozhodně oblast, kde mají spotřebitelé problémy. A tady se nevyřeší všechny problémy, které souvisejí s podmínkami a cenou a prezentací ojetých vozů, ale technické, pravidelné technické prohlídky vozidel by mohly pomoci aspoň odbourat podvody. V mnoha zemích eh, například falšování nebo přetáčení eh, tachometrů eh, je eh, velký problém a je možné prostě v některých zemích zkontrolovat, kolik měli najeto při předchozí technické kontrole a objevit tyto podvody. V této souvislosti, pokud vozidlo mělo eh, přetočený tachometr, tak může být nařízeno navrácení tedy tachometru do předpokládaného stavu a to by si myslím, že by se sem mělo zapracovat. A další věc souvisí s otázkami, které tady taky členové znají, hodně jsme o tom mluvili. Týká se to přístupu k technickým informacím, pro to, aby vozidla mohla být eh, náležitě testována v oblasti systému emisí, kontroly emise, emisí nebo eh, ABS nebo eh, jiné, eh, jiných zařízení, která se kontrolují elektronicky. Eh, v směrnici o schvalování typů Euro 6 náš zpravodaj zavedl rozšířený návrh týkající se dostupnosti dat tak, aby byly k dispozici běžným autom, nezávislým automechanikům, a e, střediskům technické kontroly. V některých zemích e, technické kontroly dělají velká střediska, nikoli nezávislí automechanici. A v mojí zemi zase máme historicky no, technické, stanice technické kontroly v nezávislých e, autodílnách, které jsou monitorovány a pravidelně kontrolovány. A já jsem jedno svoje staré vozidlo veterána na kontrolu do k místnímu automechanikovi a zrovna v sobotu ráno tam přišel inspektor na inspekci. Nevím, jestli to souviselo s, se mnou, ale každopádně jsem zpravodaji eh, řekl, Eh, v příslušném výboru, že Spojené království nebude smět tedy takto provádět ty technické prohlídky eh, v, v, u nezávislých e, e, automechaniků, což jsem mu právě vysvětloval, že jaksi by bylo kontraproduktivní. A musíme umožnit také výrobcům zařízení pro automechanické dílny, aby měli mm, jaksi účinné přístroje a protože je ten návrh velmi široký, tak potřebujeme určitou flexibilitu, co se týče testování vozidel, především v případě složitých zařízení, třeba na testování zemědělských strojů, které třeba nutně nejsou vždy k dispozici. A co se týče historických veteránů, E, situace se liší v jednotlivých zemích. Ve Spojeném království třeba je veterán, pokud je to 30 let staré auto, někde jsou to 24 e, roky a myslím si, že můj veterán má, najede za rok pouze asi 500 e, mil za rok, a, ale ne, stejně Mm, musí na pravidelné prohlídky. Myslím si, že to je rozumné. Ale definice historických vozidel se liší v jednotlivých zemích a mělo by být ponecháno na členských zemích, aby si o tom rozhodovali a neměla by se definice veteránů eh, sjednocovat. Taky tady hovořím o vzájemném uznávání technických prohlídek a určité mm, a návrh tam mám také, co se týče e, ustanovení o přeskumu. Čili to jsou moje návrhy, tedy, které bychom mohli předložit e, výboru pro dopravu. Jednáme s nimi o tom, myslím, že se stavějí sympaticky k našim návrhům, ale stínoví e, zpravodajové samozřejmě mohou předložit čerstvé návrhy a Eh, uvidíme, jestli bychom mohli nějakým způsobem koordinovat celý ten proces ještě s dalšími výbory. Takže s potěšením vyslechnu vaše komentáře a potom poprosím komisi, aby nás také seznámila se svými názory. Děkuji. So, Mr. Van de Kamp is... Pan Van de Kamp je první. Eh, meneer de voorzitter, dank u zeer. Vážený pane předsedo, děkuji. Děkuji za toto velmi jasné stanovisko. Stanovisko bylo vypracováno eh, v jednoznačné perspektivě výboru IMCO. Nizozemsku. Tato problematika bude citlivá z politického hlediska. A já se domnívám, že to posílí komunikaci Evropské unie vůči Nizozemsku. Když hovoříte o veřejných zakázkách, tak nizozemský volič neví, o čem hovoříte. Když hovoříte o technické prohlídce, tak všichni nizozemci vědí přesně, o co jde. Každý má vůz, takže to je něco konkrétního. V tomto stanovisku neříkáte nic o tom, zda to má být nařízení nebo směrnice. Ale v pozměňovacím návrhu číslo 8 se vracíte k definici. Já při právnických přednáškách jsem pochopil, že definice je uváděna v nařízení. A dále se tam odvoláváte na přílohy. Otázka, je to rozumné? Definice periodicity těchto kontrol se neobjevuje v korpusu textu. To není rozumné. Druhá věc. To je něco, o čem jste hovořil ve svém úvodu. Týká se to údajů výrobce. Tyto údaje by měly být k dispozici pro ty, kteří dělají testy, tedy v rámci inspekce. Otázka. Co nezávislí koncesionáři? Budou dostatečně zohledněny eh, podle tohoto pozměňovacího návrhu číslo 9. Hovořil jste o testing operity, hovořil jste také o výrobcích vozů, ale eh, nezmínil jste se o nezávislých koncesionářích. Třetí otázka a tím končím. To vše souvisí s vnitřním trhem. Sektor dopravy neměl by tady být eh, jaksi vypíchnut expressis verbis. Hovoříte o vzájemném uznávání testu, ale odvětví dopravy eh, má svoje vlastní zájmy Máte země, které mají eh, velmi výraznou eh, dopravní složku. Máme je dávat na stejnou úroveň jako země, které mají méně dopravy? A pak eh, další problematika. Jedná se o obchodní vozy nebo soukromé vozy. Je vhodné toto sloučit do jednoho pojmu? a dopravní kola, další eh, dopravní prostředky. Neměli bychom je uvést? Thank you very much, Mr. Děkuji, pane předsedo. Jsem tady stálým náhradníkem, jak vidím. Měl bych si to napsat k jménu. Každopádně, pan Mandes se kterým se o tom hovořil, s vámi souhlasí. Myslí si, že vaše návrhy jsou vhodné, bude je podporovat a je to v linii s jeho zprávou taky, což je důležité. Pan Mandes podporuje to vzájemné uznávání. Já si myslím, že tedy získáte širokou podporu pro vaše pozměňovací návrhy, ale já bych řekl, a teď to říkám za sebe, parlament, který znám nejlépe, jehož jsem členem, tam na severu, by ukázal žlutou kartu, řekl by, že tady jde o otázku subsidiarity. Udělali to 29krát pokud jsou záznamy správné, takže je to asi závislé také na podpoře vlády, ale to je vnitrostátní politika. Ale nevím, jestli toto nesouvisí s přeshraniční aktivitou. Jsem trošku překvapený. Samozřejmě technické kontroly máme různé, různé modely, různé schopnosti, různé věci, ale ale celá problematika mobility souvisí s překračováním hranic a tam by mělo být tedy to uznávání pro všechny a v našich zemích. Takže proto já si myslím, že to můžeme dělat sami eh, jako, jako takový reflex. A možná bychom někdy prostě neměli. Možná bychom si měli uvědomit, že toto je klíčové pro zajištění podstatně větší mobility v Evropě. A že bychom měli se jaksi spolehnout na or naše orgány a pravidla, která vytvářejí v nějakém společném duchu. To byla moje osobní poznámka a za mě tedy bych řekl, že to je krok, krok ke, předu ve směru ke zvýšení mobility v Evropě. Thank you very much. Děkuji. Asi vás bude zajímat, že hlavní zpravodaj a členský stát by raději, aby toto byla směrnice a ne nařízení. A to se zase asi paní, panu Mandesovi nelíbí až tak. Teď dám slovo, bohužel toho času není až tolik. První téma nám zabralo více času. Pan The eh, Group tady nebyla, tekla jí zajímavá debata. Takže teď, kdybychom mohli dát slovo komisi eh, k tomuto návrhu a pak možná, pokud by komise chtěla reagovat na to, co slyšela z mé strany a ze strany eh, stínových zpravodajů. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám osobně a e, to za tu zprávu, za tento návrh, také členům výboru. Vím, že jste do toho vložil hodně času, že jste také prostudovali studii o dopadech a že jste ve výboru o tomto výrazně diskutovali. Tady se jedná o téma, které je především tématem silniční bezpečnosti a zároveň také tématem vnitřního trhu. A v tomto slova smyslu musím říct, že se nám velice zamlouvají návrhy ve vašem eh, textu, ve vašem návrhu zprávu. Myslím, že jste do návrhu připojil celou řadu důležitých aspektů, které jsou velmi přímo spojeny s vnitřním trhem. Uvedl uvedu jen pár příkladů, jednak ohledně přístupu k údajům, přístupu k informacím a také e, stanoviska k nezávislým e, automechanikům, k nezávislým e, garážím a automobilovým servisům. To jsou všechno důležité věci a Jistě pan Karenc, zpravodaj z výboru ITRE, v tomto směru vás potěšil svým eh, přístupem, protože on to podporuje celou řadu těchto stejných témat. Pak je tady další věc, další posílení vzájemného uznávání, toho aspektu vzájemného uznávání, což je pozměňovací návrh 10 a 13. To také velice vítáme. A pak je to ještě pozměňovací návrh 8. Eh, to se týká vyjasnění a koherence koherence eh, s eh, tím eh, odsouhlasením. Pak je tady ještě ta otázka Eh, falšování údajů o počtu ujetých kilometrů, tak tam to také vítáme, eh, ten váš návrh. A ještě k těm historickým vozům. Eh, hodně se nám líbí způsob, jak jste zjednodušili a vyjasnili definici těch historických vozidel. To si myslím, že je velice důležité. My jsme o tom diskutovali během první diskuze k tomu návrhu. A pak je tady ještě jedna věc my máme určité pochybnosti eh, v jedné záležitosti. Jedná se o návrh vypuštění všech těch jednotlivých eh, kritérií, eh, do, které jsme původně uvedli, a to hovoříme o pozměňovacích návrzích 4 až 7. Souhlasíme s vámi v tom smyslu, že je třeba zajistit zjednodušení, ale možná, co se týče společných e, kritérií, tak bychom mohli využít jednoho či dvou, abychom e, zajistili, že e, ta integrita toho, toho hlavního té hlavní e, části vozu a těch hlavních dílů je e, zachována. Samozřejmě je tady také otázka e, stáří vozidla, ale prostě je třeba, aby to bylo původní vozidlo, protože když tam nebude zajištěna ta jistota, že tam ta hlavní konstrukční část vozidla je zachována. Pak další věci je tady eh, otázka, která byla diskutována eh, i v dalších eh, fórech. My jsme zatím tedy v této věci se rozhodli, že budeme nesouhlasit, ale skutečně si myslíme, že Power to Readers je něco, co musíme do této normy začlenit. Pokud jsou tady určité vážné obavy, co se týče typu testů, kterých tady uvažujeme, a my jsme v tomto směru hodně věci vyjasnili během diskuzí. E, jedná se o vizuální záležitosti, že náklady budou velmi omezené. Pokud ovšem něco z objektivních důvodů je nepřípustné, e, e, pokud prostě je to velký problém, no tak pak to diskutujme, pohovořme si o tom, abychom třeba nakonec dospěli k tomu, že přesto, že to je zahrnuto do té e, šíře, do toho rozsahu, takže to má trochu odlišnější e, charakter. Ale je třeba si uvědomit, že dvoukolová vozidla jsou velice e, obdobná automobilovým vozidlům a že je třeba je teda také testovat pravidelně. A v závěru k poznámce pana Smite, eh, k té osobnější poznámce, tak eh, tady bych chtěl ještě jednou říct, že skutečně hovoříme o návrhu, který se opravdu eh, točí kolem jakéhosi souboru minimálních pravidel. Jistě musíme tady ponechat prostor pro flexibilitu, musíme ponechat prostor pro to, aby si členské státy věci e, řešily do značné míry po svém, ale i předseda nám to tady potvrdil v tom smyslu, že ta ojetá vozidla, prodej ojetých vozidel přes hraniční dosáhl takové úrovně, že prostě musíme e, revidovat naše společná pravidla a myslím, že se nám podařilo najít nějakou vyváženou, nějaký vyvážený přístup. Děkuji. Děkuji. Já děkuji vám. Myslím, že toto všechno můžeme převzít a zpravodajům bych chtěl říci, že bohužel máte pouze do 25. března pro zaslání pozměňovacích návrhů, vzhledem k tomu, že eh, je tady určitý časový harmonogram toho příslušného výboru. Možná, že bychom k tomu se mohli ještě vrátit, ale pokud ne, tak eh, ty pozměňovací návrhy možná z mé strany budou chtít kolegové eh, ještě pozměnit. Takže 24. budeme a 25. dubna budeme hlasovat eh, ve výboru. Děkuji kolegům, že se k nám připojili a teď s omluvou směrem ke kolegům se posuneme zase o bod dál. Myslím si, že máme asi půlhodinové spoždění. Chci se zeptat eh, kolegů, zdali mají případně problémy s odjezdem. Pokud ano, dejte mi to najevo a my se pokusíme věci zrychlit. A teď další bod, bod 2.20, zlepšení přístupu ke spravedlnosti, právní pomoc v přeshraničních občanských a obchodních sporech. Takže budeme se zabývat pozměňovacími návrhy ke zprávě pana Majera. Eh, pan Rochefort je tady, paní Indegarde ne. Nikdo tady není z S&D, pan Fakostu také není, takže nevíme, jestli máme nějaké instrukce. Každopádně vyslechněme pana Hans Petra Majera. Máme tady někoho z komise, paní Hastermonia, děkuji, jste tady vítána. Dám tedy slovo zpravodaji, aby předložil své pozměňovací návrhy, potom panu Rošforovi a pak komukoliv dalšímu, kdo bude chtít vstoupit do diskuze a pak komisi. Takže pane Majere, prosím. Já. <clears throat> Ano, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. To je radostná zpráva. Porovnání eh, s právní úpravou prodeje, protože jsem jediný jako navrhovatel a dostal jsem některé pozměňovací návrhy, které jsou vysloveně dobré a zapadají do tohoto textu. Máme tady 21 pozměňovacích návrhů, 8 ze strany španělské kolegyně, 5 od pana Rošforta a dále jedna, jeden pozměňovací návrh od kolegy Rapty. Já k tomu budu mít určité otázky. Vesměs jsou dobrým doplněním, zlepšují stanovisko a budou tedy mnou podporovány. To platí zvláště pro pozměňovací návrhy, které hovoří o posílené informační kampani, kteří hovoří o srozumitelných a dostupných informacích, to je velmi důležité, dále se hovoří o eh, vzdělávacích akcích pro ty jednotlivé zacílené skupiny. Já se domnívám, že bychom se neměli nějak přednostně zaměřovat na některé cíle skupiny. Já si myslím, že tady jsou eh, jasné principy, které byly už stanoveny. Jsou tady některé hraniční hodnoty, které platí pro všechny občany bez ohledu na to, eh, do kterých skupin patří. Tedy z ekonomického hlediska toto musíme vnímat a to je jasné v těch členských státech rovnocený přístup před eh, soudem v oblasti justice. To je samozřejmá věc, zákony platí stejně. Co se týče eh, asistence a pomoci v těchto eh, trestních věcech, tak tam my nejsme způsobili. Pro věci trestní jsou způsobilé vnitrostátní soudy, i když tam mohou být některé přeshraniční aspekty, a e, v každém případě se trestními věci nemůžeme zabývat. Jedinou věc, kterou zde můžeme dělat, e, to je e, vyzývat jednotlivé členské státy, aby zavedly některé skutkové podstavy, podstaty, zvláště když se jedná o autorská práva a tak dále. Ale zatím hlas ze sálu nejsme příslušní v této oblasti. Chtěl bych se zeptat kolegyně Rapty, jak jaký je smysl jejího pozměňovacího návrhu, co je smyslem tohoto pozměňovacího návrhu. Tento pozměňovací návrh se týká eh, cesty eh, žadatele a cestovních nákladů, které s tím souvisí, tedy do země, kde se má najít eh, advokát, tedy eh, právní zástupce, to znamená, to je ten předstupeň, není to ještě soudní eh, líčení jako takové. Já jsem se domněval, že by to měl být advokát nebo právní zástupce z té oblasti v, té, přes, v tom přeshraničním regionu. Samozřejmě v takovém případě jsou tam minimální cestovné náklady. Jinak tomu je, když se jedná o cestovné náklady na cestu k soudu eh, když musí eh, tedy navrhovatel eh, se přesunout do jiného členského státu. Tady předložit tuto žádost není úplně správné tady by se měl přehodnotit celý tento proces poskytování pomoci v případě cestovného. V každém případě v Německu a ve většině zemí, kterých jsem se dokazoval, je to tak, že do veškerých procesních nákladů jsou zahrnuty i tyto cestovní náklady. Alespoň tak je to tedy v těch zemích, které jsem konzultoval a v Německu. Takže já se domnívám, že to není vlastně problém. Musíme vyzvat naše členské státy, aby převzali to eh, příslušné zlepšení, aby zorganizovali informační kampaně. Mnozí z nás v této eh, oblasti pracujeme. Je opravdu eh, dosti děsivé, nakolik málo informací je k dispozici ohledně těchto záležitostí a také nákladů, které jsou s tímto procesem spojeny. Uh, oh, no. No. Je paní Vali za paní Rapty, nebo ne? Prosím, pane kolego. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já řeknu stejně jako pan Majer, že máme vynikající zprávu, máme také jistě vynikajícího navrhovatele. On si dával zrovna sluchátka, když jsem říkal, že je to vynikající navrhovatel. Takže jde to vše tím konsensuálním směrem, tak jak jsme zahájili diskuzi před chvílí. Souhlasím s tím, co pan Majer řekl ohledně otázky zařazení trestního práva do této záležitosti. V každém případě to není kompetence IMCO. Já bych chtěl stejně jako pan Majer eh, říci, že s velkou sympatií přijal pozměňovací návrhy navržené našimi kolegy. Já mám také dojem, že tyto pozměňovací návrhy zlepšují text a proto je celkově podporuji velmi jednoznačně. Myslím si, že pan Majer měl pravdu, když eh, upřesnil tu choulostivou otázku Eh, vytvoření jakéhosi evropského půlu advokátů, kte, kteří by mohli konat v této oblasti. V rámci těchto advokátů by se mohli eh, jmenovat advokáti, kteří by znali právní řád dané země, hovořili by tím jazykem. To je něco, co je velmi důležité, protože Hodnocení, které tady proběhlo ohledně této směrnice, ukázalo, že jsou tady praktické potíže z hlediska správného vybírání těch právních zástupců. Tak, jak je to i ve Francii, Eh, dostali jsme se do situaci, kde eh, vlastně určíme jedinou, jediný orgán, jedinou jednotku, která by přebírala tyto žádosti o právní pomoc. Musí to být jednotné místo jak pro přebírání těchto žádostí, tak eh, pro postupování těchto žádostí. To znamená jednotné místo v každém členském státu. Souhlasím také s panem Majerem, když řekl, že je dobré zlepšit eh, informaci, to se týká zvláště článku 18 eh, příslušné směrnice. Během našeho zasedání 21. února jsem se zmínil o některých bodech, ke kterým jsem předložil pozměňovací návrhy. Uvedl bych pouze dva. Týká se to otázky zlepšení podmínek eh, přístupu k formulářům. Navrhuji aby to eh, probíhalo v jednotném formátu, aby to bylo dostupné, zviditelnilo se. Pan Majer mm, předložil nový pozměňovací návrh a já bych se chtěl na něco v tomto smyslu zeptat. Zde eh, bychom chtěli zlepšit zviditelnění a dostupnost tohoto formuláře. Měl by být ve formátu Word. A tady si kladu otázku, zda je opravdu toto relevantní. Zda je na nás, abychom jmenovali konkrétní software pro tento formulář. Navíc je to formulář, o kterém všichni vědí, že je eh, vlastnictvím amerického konsorcia, které má tak trochu monopolistické fotky v tomto smyslu. Takže za, eh, je vhodné zde přímo definovat tento software, takže kladu tuto otázku panu Majerovi. Nebylo by jednodušší tady to konkrétní určení stáhnout, to znamená, že by se neuváděl konkrétní software, který patří jedné konkrétní společnosti. Pak jsem zdůraznil otázku ekonomických kritérií a chtěl bych to znovu zdůraznit. Ne protože jsem natolik horlivý, ale protože zohlednění eh, životních nákladů v jednotlivých členských státech je velmi složitá záležitost. Existují různé interpretace podle původního státu a podle státu, kde se nachází příslušný soud, který může odmítnout nebo naopak nepoužívat stejná ekonomická kritéria. Nemyslím si, že vyřešíme ten problém v rámci této zprávy, ale přál bych si v rámci tohoto pozměcího návrhu, abychom byli náročnější a přesnější, abychom eh, uznali, že tady tato potíž existuje a že je co nejlépe ošetřena. A na závěr chci říct něco, co se podobá tomu, co řekl pan Majer ohledně pozměňovacího návrhu paní Rapty. Když jsem četl tento pozměňovací návrh, nevěděl jsem, jak ho interpretovat. Jsou tady dva možné výklady. Jeden výklad, který spočívá v tom, že se domníváme, že paní Rapty požaduje, aby tyto náklady byly uhrazeny například v rámci první cesty přeštím, než dojde k uznání eh, této žádosti o právní pomoc. Eh, není jasné, zda tato žádost o uhrazení nákladů eh, je vhodná ve chvíli, kdy teprve se uznává tato žádost, zda je tady použita retroaktivní logika proplacení, anebo jak to bude vypadat v případě, že tato právní pomoc nebude poskytnuta. Zřejmě je to spíš ten první výklad, ale v každém případě není to úplně na snadě, když si čtete poprvé tento pozměňovací návrh paní Rapty. Takže i já si kladu otázku ohledně tohoto návrhu, nejsem úplně přesvědčen o jeho platnosti. Pan Majer nám řekl svůj názor a jsem samozřejmě velmi zvědavý na stanovisko komise. Takže pane předsedo, tím končím a doufám, že tuto práci velice správně korektně dokončíme. Nesmíme zapomenout na náš cíl, to znamená podpořit reflexe jury v tomto smyslu. Děkuji. Ještě někdo chce přispět do diskuze? Dobře. Takže pane Rošvo, teď už nemusíte čekat. Vy vyslechneme komisi. E, děkuji, pane předsedo. Myslím, že mohu být poměrně stručná. Chci poděkovat e, tomuto výboru za zájem, který věnuje e, tomuto textu, této směrnici, která spadá do občanskoprávní oblasti a ne e, se trestně právními záležitostmi. My se vaší zprávou budeme e, obšírně zabývat. Samozřejmě ty ten význam informací a školení a e, odborné přípravy, to je již něco, co budeme sledovat. Je to i pozměňovacích návrzích. Pak je tady otázka elektronické justice, e-justice. My e, teď monitorujeme e, tu justiční e, síť, to je také zmíněno ve zprávě a budeme si tedy, zohledníme to. Tuto chvíli se nebudu zabývat dalšími podrobnostmi, ale poděkuji ještě jednou za vaše stanoviska a my to budeme brát eh, eh, do, mm, jako na zřetel v naší další zprávě, v naší další práci. Děkuji. A teď pan Majer, jestli chce ještě něco dodat, prosím. Krátce. Jednak eh, k té síti těch advokátů, já myslím, že to nebude činit potíže. V Německu je to tak, že advokáti mohou být dotazováni přes internet, je tam také položka jazyk takže tam může být francouzština, angličtina, španělština a tak dále. Dostupnost formulářů, souhlasím s vámi, nebylo by dobré tady uvádět nějakou firmu. Pro mě je důležité, aby to byl stahovatelný eh, formulář, který se dá vyplnit, protože málo kdy se stane, že máte formulář v tomto eh, procesu, který můžete v podstatě vyplnit na, na jedno použití. Eh, často se k tomu vrací, vracíte. Eh, tentokrát je to tak, že musíte to znovu stahovat, znovu vyplňovat, takže ten formát, ten formulář musí být stahovatelný, vyplnitelný a archivo, archivovatelný. Jinak to nemůžeme akceptovat. Bylo by dobré, kdyby komise tedy prověřila tyto formuláře. My jsme konstatovali, že všechny věci, které procesně zpracováváme, ať už je to evropský zatykač nebo další záležitosti, tak eh, to musí být i obrazově schodné formuláře. To znamená, na každém místě musíme moci stahovat stejnou podobu. Často je to tak, že máte formulář ve svém jazyce a pak máte tedy formulář v jazyce té eh, druhé země. A samozřejmě bylo by dobré, kdyby to bylo zrcadlově úplně stejné, pak se to velice snadno vyplní. Jinak myslím, že je to velmi důležitá záležitost pro naše spotřebitelky a spotřebitele a jsem rád, že zde vládne taková velká jednota. Děkuji moc. Okay, well, thank you very much. Děkuji všem. Takže 11. dubna budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Ano, 11. budeme hlasovat o návrhu a e, do jury potom to půjde v květnu. Děkuji. A teď máme poslední téma dnešního dne a to je otevření diskuze k návrhu komise. E, jedná se tedy o genderovou vyváženost mezi členy dozorčí rady, nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách. E, paní Parvanová je tady a pak e, také paní Legry, která je e, stínovou zpravodajkou za EPP. Další tedy nejsou. Paní Weiler je tady. Paní Weiler, vy budete hovořit jménem paní Het, paní Weiler? Dobře. A pan Bínen je zde také. Vy také máte toto na starosti? Ne. Takže to asi teda budu muset vzít na sebe nějaké ty připomínky. Takže nejprve paní Parvanová, která... Máme ještě někoho z komise tady? Dobře. Můžete se nám, prosím, představit, nejste totiž na mém seznamu. Stačí stisknout tlačítko. Ano, dobré odpoledne. Jmenuji se Rosalinda von Denzlis. Já jsem na DG eh, eh, Justice Eh, zástupkyní vedoucí, eh, oni pro eh, rovné šance a omlouvám se, že vám mé jméno nebylo dáno k dispozici předem. Ale to jméno jsem nezas, nezaslechl. Van der Vlis. Van der Vlis. Rozelin, jak to jsem zaslechl. Rozelin, to jsem slyšel, no. A teď paní Parvanová. Děkuji, pane předsedo. Toto stanovisko je legislativní iniciativa, kterou eh, vlastně eh, spustila eh, komisařka Reding a která byla důvodem již značných diskuzí mezi jednotlivými zúčastněnými stranami. Je to výsledek celé řady iniciativ a snah zvýšit přítomnost žen jak v dozorčích radách, tak ve Eh, dalších řídicích orgánech. Eh, tady mají eh, nicméně členské státy určitý interval samoregulace, to zatím neřešila. Já jsem vyjádřila svůj zájem o tuto věc vícekrát a důvody k tomuto opatření jsou značné, od ekonomických přes sociální až k dalším. E, prostě dobrovolná opatření se nepodařilo e, realizovat, nebyla úspěšná, takže se nedá, e, zdá se dělat nic jiného, než zajistit tuto genderovou vyváženost kvotami. A minulém březnu se ukázalo na základě studie European Barometer, že jsou že je tady 43% respondentů, eh, kteří se domnívají, že eh, prostě Eh, by bylo dobré, aby tady existovala legislativa v této oblasti. Je jasné, že si evropští občané nemyslejí, že by na základě nějakých dobrovolných opatření se věci pohnuly ku předu. Pokusila jsem se o vyvážený text, který zohledňuje několik základních věcí pro náš eh, výbor, to znamená dobře fungující vnitřní trh, eh, právní jistota a zohlednění preferencí spotřebitelů. Eh, ženy rozhodují v 70 případech o eh, globálním eh, spotřebitelském chování, o vydávání peněz, takže je zapotřebí toto zohlednit, vzít v úvahu tyto všechny prvky. Samozřejmě jde o to zajistit také právní jistotu pro firmy, které fungují více než v jednom státu. V tuto chvíli je ta, ten soubor pravidel poměrně rozličný a e, to může mít samozřejmě negativní důsledky pro fungování vnitřního trhu a firmy, které mají přeshraniční charakter, potřebují mít e, spolehlivé e, zázemí, aby mohly ekonomicky růst a těžit z výhod jednotného trhu. A teď ještě k tomu hospodářskému prostředí. Studie firm jako McKenzie, Deutsche Bank a tak dále ukazují, že je tady pozitivní vztah vztah mezi genderovou vyvážeností a různorodostí na nejvyšší úrovni a e, ziskovostí firem. To znamená, že větší počet žen ve společnost, e, ve vrcholných orgánech společností kotovaných na burzách neodpovídá jenom obecným zásadám rovnosti pohlaví, ale může mít také velmi kvalitní ekonomické důsledky e, pro firmy a přispět k hospodářskému růstu během demografické krize je i e, vlastně obrovskou nevýhodou nevyužívat potenciál, e, které ženy představu, který ženy představují. Může to znamenat zpomalení ekonomiky a e, prostě další záporné trendy. Je tedy zapotřebí zajistit ty nejlepší možné kandidáty, jak muže, tak ženy, tak a ve svých pozměňovacích návrzích také volám po členských státech, aby eh, své firmy předložily určité stimuly, které by jim pomohly eh, zajistit eh, genderovou vyváženost ve vrcholových orgánech firem a aby politika lidských zdrojů zohlednila všechny tyto cíle. A teď se těším na diskuzi a na možnost e, zhodnocení dobrých postupů, e, které tedy e, budou v této souvislosti použity. Předseda, děkuji. Takže paní de Grip, paní Weiler a pak paní Rule. Prosím. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla pozdravit tento návrh eh, směrnice Evropské komise, který byl předložen v listopadu loňského roku a který jde podle mého názoru, eh, podle toho, jak se odvíjí debata, poměrně eh, velice živá debata, jak v členských státech, tak zde u nás. Doufám, že věci se díky tomuto návrhu posunou e, zásadně. A to jak co se týče těch podmínek, tak e, co se týče budoucí práce parlamentu. Každopádně je jisté, že tato otázka e, se teď politicky zajímavě vyvíjí vzhledem k tomu velice voluntaristickému textu, který předložila Evropská komise zcela zásadní otázkou a řeší zcela zásadní otázku zapojení žen do rozhodovacích orgánů e, všech různých oblastech. To je prostě otázka aktuální, která se vztahuje ke všem oblastem veřejného života kde eh, jsme se snažili zahájit procesy, abychom zlepšili zapojení žen do těch rozhodovacích struktur. Takže je naprosto logické, že teď máme před sebou eh, prostě otázku toho, jak eh, zvýšit přítomnost žen v těch velkých podnicích, protože o to právě jde. A jak tedy na napravit, či jak e, nabídnout členským státům možnost nápravy těch nevyvážených situací, e, té nerovnosti, která je flagrantní a která nemá opodstatnění a e, samozřejmě se to vysvětluje celou řadou důvodů, ale zdá se na základě různých studií, které různé poradenské, velmi seriózní filmy realizovali, že nemá opodstatnění a že tedy pro dobré fungování našich firm, našich podniků, pro docílení určitých eh, cílů, které jsme si stanovili, je přítomnost žen žádoucí. Jak to také eh, řekla naše navrhovatelka paní Parvanová, tak eh, jsme se snažili zůstat v rámci našich pravomocí jako výboru IMCO. Pracovali jsme na optimalizaci eh, tedy na otázce optimalizace eh, řízení lidských zdrojů v našich eh, podnicích a na tom, jak by bylo možno eh, věci eh, vyvážit, eh, vyvážit tu situaci, jak zmírnit ty překážky či odstranit ty překážky, které existují plné, a které se staví proti plné účasti žen a jak prostě věci harmonizovat a to i na úrovni teda toho vedení. Takže tak se asi odvíjelo to naše uvažování k tomuto návrhu. Takže pokud mohu udělat odbočku, tak chci říct, že v roce 2011 u nás ve Francii jsme přijali zákon, který byl iniciován dvěma poslanci. Nebyl to návrh vládní, ale vznikl na půdě parlamentu. Byl to tedy návrh který eh, přišel ze stran eh, dvou eh, kolegyní ze stejné politické frakce, jako je ta moje. A tento návrh byl potom předmětem široké diskuze a dostalo se tedy až k tomu cíli, k stanovení kvót a to v výši 40 těch velkých řídicích orgánů firm kotovaných na burzách od roku 2020. A musím říct, že od té doby, co vešel tento zákon eh, v platnost, eh, je to zákon, který byl schválován v roce 2011 a musím tedy říci, že dochází k výraznému nárůstu počtu žen v těchto vrcholových řídicích orgánech o 15 v těch správních radách a eh, že že prostě e, tam se v tom zákonu hovoří o určitých teda těch etapách 2014 až 2020 a že třeba e, tedy ty e, průběžné cíly byly dosaženy a dokonce i překročeny. Dá se říct, že Francie v tomto směru je napřed. A v červnu 2012 eh, eh, ty údaje pro velké francouzské eh, firmy, tak to bylo 23% zastoupení žen a pokud se věnujeme těm 40 největším francouzských Eh, firm, eh, tak je to 27,2 desetiny procent žen eh, z celkového počtu těch vedoucích v řídicích orgánech a je to všechno výsledek tedy té určité legislativy e, a ukazuje se, že to bylo opodstatněné, že to bylo e, prostě pertinentní tyto kvóty stanovit. To samozřejmě neznamená, že se to dá naprosto přenést e, na tu naší situaci, že ten francouzský zákon lze bez zbytku takto vnímat. Určitě jsou ty historie, nebo ta historie našich zemí je odlišná, kultura je odlišná, odlišné jsou také e, firemní e, způsoby a e, vzorce chování, takže je třeba postupovat velmi obezřetně a hledat tu správnou rovnováhu mezi tedy tím, co je žádoucí, tím, co existuje a tím, co je tedy v tom velice voluntaristickém návrhu obsaženo. Eh, chci eh, samozřejmě v tomto směru postravit odhodlání paní komisařky Reding. Je to nástroj, který je pevný, eh, který zároveň ovšem umožňuje členským státům určitou manévrovací možnost tak, aby prostě vzali tyto členské státy, měli možnost vzít tyto členské státy v potaz své odlišnosti, své národní Eh, charakteristiky a tak dále. A já si myslím, že toto je důležité, že je opravdu důležité, aby se ta situace, aby se to mm, eh, celé mohlo přizpůsobit eh, té situaci v jednotlivých zemích. E, zase, e, tady je důležitá věc, ty číselné cíle a uvedení těch číselných cílů, těch kvót, to je skutečně efektivní nástroj a pozitivní nástroj. A je e, nutno prostě uvnitř Evropské unie toto realizovat. Já nechci teď jít do podrobností návrhu směrnice, tak jak byla komisí předložena. Pochybně tak budeme mít příležitost učinit prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů, až se budeme zabývat těmi výkonnými či nevýkonnými členy či eh, řediteli. Eh, tady je prostě jasná politická vůle, voluntaristická snaha zvýšit počet žen, to je jedna, jedna věc a pak na druhé straně prostě musíme eh, také eh, jasně vyslat signál směrem k podnikatelské sféře v tom smyslu, že se nechceme nějakým způsobem snažit ingerovat do řízení eh, podniků. Takže je nutné, jak jsem řekla, postupovat vyváženě a my doufáme, že ten konečný text obohacený, jak věřím, e, ještě těmi příspěvky parlamentu, e, bude takový, že bude efektivní a zároveň ne příliš intruzivní a tím pádem e, se nám podaří dosáhnout toho cíle, který který si myslím, že je e, nutný, kterého bychom se měli snažit dosáhnout. To znamená zvýšit počet žen ve všech e, oblastech života, včetně té ekonomické. To je velká výzva, co se týče rovnosti pohlaví, ale také spravedlnosti a efektivity celé té hospodářské sféry. Děkuji za pozornost. Dobrá, děkuji za tento přínos a přehled, co se děje ve Francii. Já se k tomu možná ještě vrátím, ale nyní bych dal slovo paní Weiler. Paní Weiler, máte slovo? Děkuji, pane předsedo. Je to velice zajímavé podívat se, jak to funguje v jednotlivých zemích, třeba včetně v Norsku. A, ne, a nebo v zemích, kde nedělají nic. Souhlasím s kolegyní, která právě hovořila. Ehm, oceňuji návrhy paní komisařky, a současně ale, paní Lgrip, si myslím, že bychom neměli být eh, neměli bychom se bát, že se někomu znelíbíme. Tomu neunikneme, rozum ne vždy vítězí a tak musíme na tom trvat prostě kvótami nebo povinnostmi minimálně. A příklady Norská, Francie, skandinávský zemí právě ukazují, že bez kvót, bez povinností to prostě nejde. E, dobrovolné závazky zjevně nefungují, já to vidím u nás. Takže vítám tuto iniciativu, která prostě svět mi pohne. Já jsem hodně angažovaná v těchto oblastech, ale zastupuji paní Anu Heč, která je stínovou zpravodajkou a ona mi tady e, mě žádá, abych tlumočila dvě, tři poznámky, které bych chtěla paní zpravodajce sdělit, takže budu to číst. Ana říká, že některé členské země mají eh, systém veřejného oznamování volných míst a ona by chtěla zdůraznit potřebu systému, který zajistí o transparentnost a otevřenost těchto procedur, protože jinak nebude šan, nebudou mít případní uchazeči šanci získat příslušné informace. A je také informaci, aby je třeba nutné, aby existovaly formální postupy pro řešení stížností žen, které byly odmítnuty v případě hm, třeba výběrových řízení. Chtěla by taky zdůraznit otázku pole působnosti e, směrnice. E, to je velice důležité, aby směrnice změnila stávající situaci a proto by mělo být možné, aby velké firmy, které nejsou kotované na burze, spadaly do působnosti této směrnice, protože oficiálně ten návrh se vztahuje pouze na kotované firmy, ale ona navrhuje právě to rozšířit i na velké firmy, které kotované nejsou, ty opravdu velké. A poslední věc, kterou zmiňuje, se týká sankcí vy jste tady zmiňovala některé finanční sankce, to je samozřejmě taky možnost, ale můžeme přemýšlet i o jiných typech sankcí. To je nezbytné proto, aby směrnice měla dobré výsledky a aby, byly, eh, aby byla, se dobře uplatnila. Takže tolik eh, od stínové zpravodajky. A já osobně mám několik vlastních poznámek a byla bych potěšena, kdyby europoslankyně tady v Evropském parlamentu mohly vyslat jasný signál při příštích volbách. Je potřeba vyvolat zájem žen o volební procesy. Je třeba zlepšit zastoupení žen ve volbách. Všechny angažované ženy by se měly zúčastnit a i moudří pánové samozřejmě jsou vítáni ve volebním procesu. Děkuji za tuto podporu. Já e, také řeknu něco jako stínový za naší frakci. Já nepotřebuji přesvědčovat, že je potřeba podpořit ženy v tom, aby se účastnili ve vedení více firm a aby sami začali podnikat. Myslím si, že zdaleka nevyužíváme e, plný potenciál velice vzdělaných a schopných Eh, žen a eh, víme, že v mnoha firmách existuje takový ten skleněný strop a to je, eh, to je praxe, která by se měla změnit a ženy by měly být podporovány v, v kariérním postupu do vyšších funkcí. Čili to je mi jasné. Souhlasím eh, s tím, že je potřeba, aby toto bylo žižeji eh, si uplatňováno, aby se měnila praxe a uznání, ale možná budete překvapení, když řeknu, že nejsem vůbec přesvědčený o tom, že takový požadavek, který je namíření čistě na praktické otázky, jako to znamená, že se, se to týkalo pouze kotovaných firm, že by to vyslalo správný signál a nejsem si jist, že to bude zvlášť efektivní. Myslím si, že bude těžké to implementovat. Tady ty navržené sankce pro členské státy budou jako administrativní pokuty, nevím, no, nebo nějaká další opatření, já nevím. Já si myslím, že eh, jak si stanovy nejsou způsob, jak to vyřešit? Jsou? Že to, to paní eh, Redingová, paní Pavanová, jak říkala, eh, ono to může mít významný vliv a publikování informací a poskytování více údajů a více případových studií a poukazování na eh, různé příklady pro mladé ženy v menších podnicích a podobně, to si myslím, že bude daleko více povzbudivé v, a poslouží to k, ke změně mentalit nebo ke změně postoje určité, víc než když se soustředíme jenom na jednu kategorii firm. Čili tak to vidím já a takže ty zásadní svoje připomínky předložím. A taky si myslím, jak tady už zaznělo, e, situace se hodně liší mezi jednotlivými zeměmi a je povzbudivé, to, ten vývoj ve Francii, v Spojeném království v poslední době, co se týče nově jmenovaných e, členů vedení kotovaných firm ve Spojeném království, podle posledních čísel 36% u velikých firm jsou ženy a 34% u menších firm. Takže to je velmi povzbudivé, i když samozřejmě to zabere nějaký čas, než bude dosaženo třeba 40% u e, těchto firm. Ale jestliže veřejnoprávní firmy věnují větší pozornost tomuto aspektu, to je také pozitivní signál a i bez legislativy, která by je k tomu nutila. Takže jako za naši frakci toto je můj názor, ale mohli bychom se také podívat na jiná široká témata, abychom se zamysleli nad tím, jak zlepšit situaci. Má někdo nějaké další připomínky? Takže teď eh, na, na, dám slovo paní Van der Vlis za eh, komisi. Děkuji za to srdečné přivítání ve vašem výboru. My jsme velice rádi, že váš výbor má takový zájem o toto velmi důležité téma a chceme také paní navrhovatelce Parvanové poděkovat za její nadšení, za eh, její úvodní slovo eh, k tomu materiálu. Myslím, že to velmi dobře uvedla a e, my jsme rádi, že jsme s tímto návrhem přišli směrem k vám a radě. Chtěla bych e, s dovolením vám dát e, ještě k tomu návrhu nějaké další informace a pak reagovat na témata, která nadnesli účastníci. I paní Redding řekla vícekrát, že ona osobně není nějaký velký fanoušek kvót, ale že e, má ráda výsledky, které e, kvóty přinášejí. Já si myslím, že to není nějaký, nějaké nové téma. E, rovnost pohlaví je jeden ze základních e, typů hodnot, na kterých stojí Evropská unie. A v této e, věci tady byly různé pokusy to regulovat, ale bohužel selhaly. Měli jsme doporučení na evropské úrovni, ale ta také selhala. Takže i když paní Reding není nějaká velká faninka kvót, tak prostě nemáme na vybranou a my v zásadě navrhujeme takové přiměřené opatření e, směrnici, která dává e, členským státům hodně volnou roku při implementaci a zároveň uznává skutečnost, že některé členské státy v Unii již na sebe vzali úkol určitých cílených e, opatření v této oblasti. Ale nesmíme zapomínat na to, že i když tady je celá řada dobrých příkladů, tak 15 členských států Unie neudělalo neudělalo v této věci nic a nevypadá to, že by se k tomu chystali. Takže je tady z našeho pohledu nutnost eh, jednat na evropské úrovni, aby došlo alespoň k minimálním výsledkům posunům eh, ve všech státech Unie. Tato směrnice je unikátní, eh, protože uznává úsilí členských států v této oblasti a dokonce i to úsilí, které nevyvěrá z nějaké přijaté legislativy. Jsou tady dobré příklady, konkrétně ve Spojeném království, kde kde se dosáhlo hodně prostřednictvím dobrovolných opatření. Nemyslím si, že tento model lze jen tak jednoduše vyvést do těch 15 států, kde se neudělalo nic, ale komise uznává úsilí, které vyvinuly členské státy, ať už legislativního či nelegislativního charakteru. A směrnice nechce, aby členské státy eh, své eh, postupy měnily. My členské státy necháme, aby konali podle svého, pokud dojdou k výsledkům, eh, ke kterým se snaží dospět tento návrh. A já si myslím, že v tomto ohledu je tato směrnice nesmírně důležitá. My plně uznáváme eh, to, že členské státy některé přijaly kroky, které nesou ovoce. Rovněž jsme eh, se snažili, aby návrh nebyl nějakým nepřiměřeným způsobem eh, něčím, co by ingerovalo do fungování podniků. My jsme prostě stanovili kvantitativní Eh, cíle 40% eh, pro všechny firmy, ale firmy, které tohoto cílu eh, nedosáhnou, nebudou automaticky sankcionovány. Tady dochází k nepochopení. Hovoří o kvótách. Kvóty snad mohou platit pro rybolov, ale ne pro ženy. To je argument, který slyšíme často. A musím říct, že v návrhu komise nenajdete nikde tento termín. Toto není návrh, který by obsahoval kvóty. Je to kvantitativní cíl 40 žen v dozorčích eh, radách nevýkonných, mezi nevýkonnými členy správních rady. A důležité je, jak se k tomu firmy doberou. To je pro mě klíčové a někteří řečníci o tom hovořili. Jde o to, abychom se eh, těchto cílů dobrali transparentním způsobem. Tato směrnice vyžaduje, aby eh, firmy organizovaly transparentní prostě výběrová řízení na základě společnosti společných kritérií. A my víme, že tady je celá řada kompetentních žen, které jsou prostě připraveny. Eh, a ty ženy eh, říkají, my nedostáváme vůbec příležitost. Prostě nikdy nedochází eh, k nějakému transparentnímu výběrovému řízení či k transparentnímu postupu při vybírání členů do vedení. Takže my nechceme, aby tady bylo nic jiného než transparentní řešení. Také nechceme, aby byly nominovány do do eh, funkcí nekvalifikované ženy. To vůbec ne. Hlavní kritérium je samozřejmě kvalifikace a pouze v případě, kdy budou eh, stejně, na stejné úrovni kvalifikovaní kandidáti, tak žádá směrnice, aby eh, dali firmy preferenci, přednost při slušníku toho pod rep, ne, nedostatečně, reprezentova, nedostač, nedostatečně reprezentovaného pohlaví. Takže takhle je to řečeno. A pokud by to bylo tak, že by ve firmě ve vedoucích e, e, funkcích dominovaly ženy, no tak dostane přednost stejně kvalifikovaný muž. E, a to je to, čeho chceme dosáhnout. Takže význam transparentnosti, a ještě k tomu nástroji. Já si myslím, že to je zase další důležité téma.

a chtěla bych se o tom stručně zmínit. Víte, já jsem se nesetkala s nikým, kdo by řekl, že nechce genderovou vyváženost. Všichni jsou přesvědčeni, že to je nutné, nejenom z eh, hlediska rovnosti, ale také z toho hlediska, že to je ekonomicky výhodné. A eh, zase eh, řada lidí říká, nepotřebujete přece ingerovat do věcí na evropské úrovni nějakou legislativou. Bohužel, tady můžeme říct, říct, že e, jít cestou business as usual nejde. Zkoušeli jsme to cestou samoregulace, zkoušeli jsme to cestou doporučení, zkoušeli jsme to e, tak, že budeme podporovat firmy a e, členské státy, aby přijali rozhodnutí. A některé k tomu přistoupili, ale ne mnoho, ne všichni. Takže je třeba prostě jednat na evropské úrovni, rozbít ten skleněný strop, ale to naše opatření je dočasné. Myslíme si, že třeba zas, realizovat podporovat tu kulturní změnu. Ale zároveň si myslíme, že z dlouhodobého hlediska nebude zapotřebí, aby tady e, do toho vstupovala Unie. Ve chvíli, kdy se rozbije ten skleněný strop, tak to prostě bude normální, že výběrová řízení jsou, tra, jsou transparentní. Pokud tam bude prostě genderová vyváženost, tak se stahneme. A proto doporučujeme toto dočasné opatření, které by přineslo transparentnost a genderovou vyváženost e, do reality, nechalo vstoupit ty naše zásadní hodnoty. A úplně na závěr, toto samozřejmě není jediná věc. Jsou tady další opatření, která jsou také důležitá pro genderovou vyváženost a proto eh, jsme tento návrh doplnili sdělením, kde hovoříme o dalších opatřeních, která jsou stejně důležitá pro to, aby byla zajištěna genderová vyváženost. Například otázka stereotypního myšlení, otázka eh, slučování povinností, sladěvání povinností eh, rodinného a pracovního života. To všechno je zásadní zásadní. Nicméně, když přicházíme k otázce genderové vyváženosti eh, v ekonomických oblastech, tak tam to bude chtít, kromě všech opatření, která jsou důležitá, ještě toto jedno navrh. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Paní Van de Vlis, jste velice přesvědčivá. Děkujeme, že jste přišla k nám do výboru. Takže nyní, paní Parvanová, chcete něco říci na závěr a říci, jaký je časový plán pro vaši zprávu? Děkuji. Děkuji všem stínovým zpravodajům, kteří přišli. Kromě vás jsme samé ženy. A je vidět, že nejenom my máme pozitivní postoj, i vaše závěrečná slova poté co vystoupila komise, mi ukazují, že nejenom přesvědčivost zástupkyně komise, ale také pravděpodobně významný obsah jejich slov vás přesvědčili. Nespolehám, že vás zcela přesvědčila a změnila váš názor, ale nepochybuji, že příklad vaší země je velice dobrý, ale není to stejné v mojí zemi nebo v těch zbylých 14 zemích, které nic neudělali. Takže když říkáte, že eh, vy hm, si stojíte dobře, dáváte nám dobrý příklad a podporujete nás, eh, v lepších výsledcích, tak to oceňujeme. Jinak eh, předložila jsem Eh, pozměňovací návrhy, které jsem zdůvodnila. Nevím, nekontrolovala jsem se sekretariátem, jaký je plán. Vy asi máte časový plán. Ano, podle nás k překladu to bude odesláno dnes. Je to tak? Ano. Takže 11. dubna projednáme na příští schůzi, to je Eh, čtvrtek ráno. Doufám, že budete přítomná. 11. Eh, dubna je naše příští schůze, aby, protože někdo se nás na, se mě na to ptal. 29. května eh, tedy budeme projednávat, budeme hlasovat a potom o tom rozhodne výbor Jury a takže děkuji vám, bylo to velice zajímavé odpoledne, děkuji zástupcům komise, eh, pozdravujte paní Redingovou, my jsme jedna velká rodina taky a přeji vám hezký zbytek odpoledne a děkuji všem zúčastněným tady v diskusi. A mm, skutečně naše stanoviska jsou, týkají klíčových témat. 11. dubna budeme mít plné dva dny, potom 24. a 25. dubna, čili už se do Velikonoc neuvidíme, čili já přeji všem členům a pracovníkům eh, hezké svátky a odpočinkové, a protože pak nás čeká mnoho práce s trialogem a dalšími věcmi a jako vždy tlumočím, eh, děkuji také tlumočníkům za jejich nezbytný přínos naší práci, takže hezké velikonoce všem a těším se 11. dubna, že se zase uvidíme.